Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vítejte na naší odpolední schůzi. Dovolte, abych vás velice srdečně přivítal. Těší mě, že vám dnes mohu představit nového generálního ředitele pro výzkum při Evropské komisi Roberta Jana Smice. Doufám, že jsem jeho jméno správně vyslovil. Vítám ho u nás, těším se na dobrou spolupráci a dávám mu příležitost, aby se krátce představil, navrhl hlavní politické body a třeba budeme moci ještě eh, mít krátkou diskuzi. Máte slovo. Dobře. Děkuji, pane předsedo. Jak, jak jste řekl, představuji zde generální ředitelství RTD a jsem velice rád, že zde mohu ve své nové funkci ve své nové funkci nového generálního ředitele pro generální ředitelství pro výzkum a inovace, protože od zítřka se budeme nazývat generální ředitelství pro výzkum a inovace. Jsem rád, že jsem vás mohl navštívit. Vím, že včera vás navštívila komisařka Geigen Kvenová, s níž jste měli velice plodnou výměnu názoru a já vám chci říci, že jak já, tak i komisařka se velice těšíme na to, že budeme úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a ovlivňovat tak výzkumné politiky Evropské unie. Já nejsem takovým úplným nováčkem ani ve výzkumu a vývoji, ani v tomto výboru, protože jsem pracoval v generálním ředitelství již mnoho let a v rámci své práce jsem eh, měl mnoho eh, kontaktů s tímto výborem, například s paní Lokateli, to bylo na téma eh, FP7 s paní Madurelou. Jsme také spolupracovali také s paní Niebler v otázce ERC, Evropské rady pro výzkum, také s panem Van Nistelrojem jsme spolupracovali na propojení strukturálních fondů s paní Ek, s panem Bosem, s paní Cavalio na zjednodušení um, pravidel. To znamená, skutečně během těch posledních let jsem se s vámi střetával poměrně často. Byly to vždy kontakty přímé a konstruktivní ani, i když jsme se nevždy shodli, tak vždy jsme dokázali vést plodný dialog. Dovolte mi předat vám určité informace o tom, jak, eh, jak se připravuje osmý rámcový program. Pohovořím také o časovém rámci a nakonec mi ještě dovolte pohovořit o našem nejoblíbenějším tématu, kterým je ITER. Skutečně ITER je každý den na pořadu jednání, každý den eh, na mě čeká složka ITER v kanceláři a je to velice důležité téma. Nejprve tedy pohovořím o osmém rámcovém programu. V současné době zahajujeme určité přeskoumání, určité hodnocení sedmého rámcového programu. Nicméně hlavním takovým eh, podnětem k tomu bude hodnocení sedmého rámcového programu. Máme zde panel deseti nezávislých odborníků, kteří právě zkoumají to, jak to bylo s tím sedmým rámcovým programem, co se nám podařilo dosáhnout a do konce tohoto, týdne, pardon, do konce tohoto měsíce by měla být hotová zpráva. Komise poté také představí sdělení, které bude reagovat na toto hodnocení v polovině období. Toto sdělení také přinese určité návrhy na případná opravná opatření a v tomto sdělení také představíme hlavní opatření, která se týkají zjednodušení celého systému, na čemž velice pilně pracovala právě poslankyně Cavalio. My eh, jsme se snažili, abychom všechna tato navržení eh, zavedla co nejdříve do praxe, aby se to již ukázalo v tomto hodnocení. Vidím, že přichází ještě řada dalších účastníků dnešního odpoledne. Budu tedy proto pokračovat. Eh, nyní pohovořím o hlavních prvcích, které budou mít eh, vliv jak na osmý rámcový program, tak i na rozpočet. Minulý týden představil komise dokumenty, která se týkají rozpočtu a pokud se na ty dokumenty podíváte podrobněji, tak zjistíte, že výzkum a vývoj tam mají velice prominentní postavení. Ukazuje se tam, že nikoli pouze dnes, ale i v budoucnu bude výzkum a inovace vysoko v naší eh, v našem, tabři, v našem žebříčku priorit. A samozřejmě také na to půjde i mnoho financí. Je to také součástí víceletého rámcového programu Myslím si, že můžeme být sebevědomí v tom, že výzkum a inovace budou skutečně v hledáčku pozornosti i při přípravě dalších rozpočtů. Podívejme se nyní na strategii Evropa 2020. Snažíme se vyřešit výzvy, které se týkají energetiky, zdravotnictví, stárnutí populace a tak dále. Jsou to výzvy, které musíme řešit. A musíme vyřešit a dosáhnout všechny cíle, které strategie 2020 přináší. Máme zde také různé stěžejní iniciativy, například stěžejní iniciativu komisařky Gagan Quinové a komisaře Tajányho, která se týká Evropy inovací a o které se také nedávno eh, slyšeli a která byla nedávno představena. Snažíme se o výzkum, který bude motivován potřebami společnostmi, společností. Samozřejmě, že e, Máme zde určité politiky, nové témata, například výzkum Alzheimerovy choroby a další věci, které jsou důležité pro občany. Také zde máme průzkum, který je motivován potřebami průmyslu, protože potřebujeme, aby průmysl jako třeba aeronitika nebo farmaceutický průmysl zůstaly konkurenceschopné. A v neposlední řadě potřebujeme rovněž stále investovat do naší vědecké základny. A to, jak do, a to do výzkumu na všech stupních, včetně výzkumu jednotlivých vědců. Máme zde také různé programy, které se týkají podpory vědců, různá stipendia a také je zde důležité financování vědeckých infrastruktur. Je však důležité aby všechny tyto politiky byly navrhovány tak, aby sloužily občanům ještě více než kdy v minulosti. Zároveň však chceme podporovat konkurenceschopnost evropského průmyslu. Chtěli bychom připravit kvalitní rámcový program, samozřejmě, že ve spolupráci s vámi, s vaším výborem a i s ostatními poslanci Evropského parlamentu. Zároveň se domníváme, že je důležité zapojit všechny zúčastněné strany, průmysl, a další, kteří všichni by se měli podílet na tomto um, programu. 2. února také zveřejníme sdělení, které se toho bude týkat, na kterém budeme ještě spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami. Bude to určité sdělení, které nastíní nejdůležitější otázky, které si musíme všichni zodpovědět ještě předtím, než přistoupíme k přípravě samotného osmého rámcového programu a na konci roku také stanovíme časový harmonogram pro další eh, přípravu. Klíčovým slovem pro rámcový program je zjednodušení. Musíme postoupit ještě dále a jsme velice rádi, že váš výbor, zejména zpráva paní Cavalio, nám k tomu pomohla, protože vytyčila cíle, které je nutné učinit a jak učinit další kroky vpřed. Tato zpráva, paní Carvalho, je velice inspirativní. Některé návrhy jsou možná až příliš ambiciozní, pokud vezmeme v úvahu ten časový rámec, který je pouze několik měsíců. Bude to asi dost těžké všechno to dokázat, ale nicméně chceme odstoupit od těch starých eh, systémů a chceme se podívat na takové systémy, jako jsou paušály, pevné sazby, průměrné osobní náklady a tak dále. Pokud však chceme ještě, stá, ještě více zjednodušovat, musíme počkat až na další rámcový program, protože tam potom budou ještě zcela nová pravidla pro účast, která budou vytvořena speciálně pro osmý rámcový program. Ale nezapomínejme, že už na konci příštího roku bude muset být připraven celý plán pro FP8, takže už se to blíží. Společně budeme usilovat jak já, tak i komisařka Geigenkvenová o další zjednodušení celého systému a můžete počítat s naší spoluprácí. Abych vás příliš nezdržoval, také navíc je teď eh, po obědě, tak mi teď dovolte ještě několik slov, alespoň několik slov o projektu ITER. O ITERu se hovoří velice často, i zde na vašem výboru, stále je to na pořadu dne. Chtěl bych vás požádat o to, abyste nám pomohli najít řešení tohoto velice důležitého projektu. Potřebujeme do toho projektu investovat. Je třeba investovat obecně do energetiky a do termojaderné fúze. Je to součást budoucího energetického mixu a musíme tuto energetiku, tuto, tento druh energie více proskoumat. Pokud to bude fungovat, tak by to bylo úžasné řešení pro energetiku nikoli pouze Evropy, ale celého světa. Vím, že jsou zde závažné finanční otázky, finanční problémy, jsou zde i otázky, které se týkají řízení celého projektu. Nicméně nyní už se snažíme hledat řešení. Co se týče finančního, finančních otázek, tak v červenci jsme požádali v našem sdělení o 1,4 miliard navíc, abychom mohli pokračovat v celém projektu. A také v několika příštích týdnech vám představím sdělení, které se týká dalších zvláštních opatření, jak zlepšit celou zprávu a řízení projektu ITER. Důležité je také to, aby se ty náklady udržely pod kontrolou a aby celý projekt mohl být eh, vypracován v rámci dohodnutého rozpočtu. Co se týče těch eh, potřebných 1,4 miliard eur, tak je důležité si uvědomit, aby z rámcového programu šla maximálně třetina. 460 milionů. Je to důležité, protože rámcový program má jiné priority, to například zdravotnictví, nezávadnost potravin, další výzkum a neměli bychom dopustit to, aby ten rámcový program vlastně kvůli ITERu byl ochuzen. To znamená, chtěli bychom, aby peníze, které budou přesunuty z rámcového výzkumu, z rámcového programu, tvořily maximálně jednu třetinu ta, té částky, která je zapotřebí. To je přístup, který nyní prosazujeme. Dále připravíme sdělení, jak zlepšit zprávu celého projektu ETORu, jak také e, lépe hlídat výdaje a náklady a myslím si, že vás také asi brzy navštívíme. Konkrétně si myslím, že 9. listopadu se bude konat diskuse speciálně o projektu ITER a v té době také už budu schopen pohovořit podrobněji o těch e, opatření, která se týkají nákladů. E, navštívím také i e, výbor pro rozpočet, který, kde se také zajímají o tuto otázku a tam o tom budeme hovořit zase z jiného pohledu. Ještě mi dovolte pohovořit o ITERu obecně. Celkově to bude stát 6,6 miliard eur. Ekonomové eh, říkají, že to je vlastně stejná částka, kterou vynaložíme za jeden den za spotřebu ropy. To znamená, je to vlastně částka, kterou bychom dokázali vyřešit veškeré energetické otazníky. Ještě mi dovolte pár slov, které se týkají finančního nástroje na sdílení rizik. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat paní Mána a také profesoru Lixutemu za to, že odvedli vynikající práci eh, při, eh, při hodnocení tohoto finančního nástroje v polovině období. Je to tedy nástroj, který napůl je, je vlastně veden Evropskou komisí a napůl Evropskou investiční bankou a poskytuje zvláštní půjčky pro, pos, pro, pro výzkum a inovace. Pro mě samotného je tento systém financování velice zajímavý. Nejedná se ani o půjčky, ani o poskytování. Peněz jde o půjčky, které mají, poskytovat, které mají podporovat inovační projekty. Myslím si, že tento způsob spolupráce mezi Evropskou komisí a EIB je velice účinný, velice dobrý a máme už k dispozici dnes i čísla. A až uvidíte zprávu paní Ricky Men, tak budete schopni sami ocenit ehm, výhody tohoto projektu a jsem velice rád, že také paní Erika Mann na základě této zprávy doporučuje uvolnit druhou tranši ve výši 500 milionů eur. Také doufám, že Evropský parlament eh, rovněž schválí všechna doporučení této zprávy, abychom mohli navýšit fondy tohoto nástroje a mohli nadále poskytovat půjčky v rámci finančního nástroje na sdílení rizik. Pane předsedo, řekl jsem všechno, co jsem měl na srdci ve své nové funkci generálního ředitele. Jak jsem již říkal, naše jméno se otíčka změní. Takže eh, si na to prosím zvykněte, budeme se tedy jmenovat trošku jinak. A velice se těším také na další spolupráci se členy tohoto výboru. V jménu všech kolegů mnohokrát děkuji panu Smithovi a je zde několik kolegů, kteří se přihlásili o slovo. Byl bych vám vděčný, kdyby mohli být struční, tak abychom si mohli vyslechnout ty odpovědi. První je paní Riera Madurel. Děkuji, pane předsedo. Pane Smisi, srdečná vás vítám zde na schůzi našeho výboru. Přišel jste mezi nás poprvé jako generální ředitel. A není přímo generál generální ředitel generálního ředitelství pro výzkum a zítřka i pro inovace. Hovořil jste o celé řadě otázek, které jsou velice důležité pro současnost a budoucnost naší vědecké politiky. Některá témata, například to zjednodušením, již zde byla podrobně prodiskutována. Vy jste sám řekl, že ten um, taková, ten přeskum polovně období, tuto jakousi střednědobou bilanci očekáváme, velice netrpělivě a samozřejmě je velice důležitý i osmý rámcový program. Chtěla bych se zmínit o několika otázkách, o kterých jste také hovořil, a potom e, položit několik vlastních otázek. Co se týče toho zjednodušení, ve zprávě paní Carvalho, které jste hovořil, se říká, že existují dva druhy opatření. Za prvé, účast a finanční rámec. Vy jste říkal, že to bude v osmém rámcovém programu. A pak je zde ještě druhá skupina opatření, kde nebude moci dojít k právním změnám a která budou moci být i hned uplatňována. Já bych se chtěla zeptat na tuto věc. Ta opatření, která nepotřebují žádné právní změny, jak to s nimi vypadá? Existují již některá, která mohou být implantována ještě dříve, než začne osmý rámcový program pro výzkum. Říkali jste také, že je zde možné navýšení finančních prostředků v osmém rámcovém programu. Já bych od vás ráda věděla, zda byste dokázal již nyní zmínit nějaká čísla, nějaká čísla obecnějšího charakteru, nebo to vyjádřit procentuálně. Míra růstu by se měla navýšit, finanční prostředky by se měly navýšit, stejně jak to, to bylo v šestém rámcovém programu, v sedmém rámcovém programu, ale samozřejmě zde bude se muset přistoupit k určitým změnám protože navýšení prostředků musí jít v ruku v ruce se změnou postupu. Jak tedy vidíte možnosti pro navýšení rozpočtu. A ještě se chci zeptat na jednu věc, která se týká ITERu. ITER je projekt, který náš výbor podporuje. Máme, obdrželi jsme dokument k přeskumu finančního výhledu a tam stojí, že není možné změnit současný finanční výhled. Akceptujete to, co v tomto dokumentu stojí? A co se týká financování projektů, jako je například ITER? A další otázka. Jakým způsobem to fungují ty synergie mezi strukturálními fondy a rámcovým programem? Je zde ještě celá řada otázek, kterou, které bychom vám mohli položit a které se týkají sedmého programu. Například, jak to vypadá s eh, dodatečnou podporou různých programů, ale to jsou věci, o kterých bychom mohli hovořit, až budeme mít dispozici tu bilanci v polovině období. A ještě poslední poslámka. Ta se týká toho sdílení rizik. Vy jste říkal, a v dokumentu eh, je to také obsaženo, že je to nástroj, který funguje uspokojivým způsobem. My samozřejmě ještě budeme mít eh, dnes prezentaci tohoto nástroje od paní Man a pana Suetaho, ale chtěla bych říci, je jasné, že určitých projektů tento nástroj funguje velice dobře, týká se to zejména velkých projektů, které dosahují určitého rozměru. Ale u výzkumných projektů to tak dobře nefungovalo. Jednalo se o projekty, které byly možná trochu riskantní, ale byly velice kvalitní. Proto se chci zeptat, u kterých projektů to funguje dobře a u kterých projektů zjišťujete, že to třeba tak dobře nefunguje a vy jakožto komise, jaké projekty spíše podporujete. Děkuji. A jako další má slovo paní Carvalho. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generálnímu řediteli a vítám vás v našem výboru. V prvé řadě bych chtěla ocenit dobrou spolupráci s vámi, s generálním ředitelstvím a s vašimi službami s cílem zjednodušit vypracovávání zpráv. Zpráva je teprve začátkem, ta implementace je ve vašich rukou a já chápu, že to je velice komplexní a složitá záležitost. Domnívám se, že eh, narazíme na určité překážky při realizaci, ale máme víru ve váš pragmatismus a řídící roli na generálním ředitelství, jak se chcete věnovat tomuto programu. A chtěli bychom vám také říci, že eh, usilujeme o zjednodušení, abychom pomohli překročit všechny bariéry, až budeme uplatňovat tento program zjednodušení. Ráda bych se vás zeptala na přesnější harmonogram. Jsou nějaká opatření, která chcete realizovat neprodleně, některé se nedotknou na řízetí a nebo některá zase budou souviset s přeskumem sedmého rámcového programu, jiná se týkají budoucího programu. Je tu velký tlak ze strany eh, výzkumných pracovníků a chtěla bych se zeptat, zda vidíte nějaké překážky při realizaci a zda vám můžeme pomoci. Další otázka se týká projektu ITER. Jak můžeme e, zaručit, aby se současná situace neopakovala? protože doufáme, že se nyní podaří situaci vyřešit, ale musíme zajistit, aby k tomu zase nedošlo, alespoň jak tomu rozumím já. Tato situace nevznikla e, v důsledku nepředvídatelných vědeckých výsledků. Je to spíše otázka nedostatečného řízení. A e, nástroj na sdílení rizik. Mám informace, že některé země si nevedou příliš dobře, co se týče přístupu k tomuto finančnímu nástroji. E, malé a středně velké země mají problém získat přístup k tomuto finančnímu nástroji. Mohl byste nám k tomu něco říci? Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kalas. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice potěšen, že máme na našem výboru pana Smise, že se s ním tedy opětovně setkáváte. Já jsem s ním pracoval již v minulosti, když zastával jinou funkci a vždy jsem měl o něm velice dobré mínění a nyní do něj vkládám opravdu velké naděje. Pan Smith nám poskytl velice dobré informace. Vždy se mnou dobře spolupracoval, je vždy velice informovaný a na tomto pozadí bych se chtěl soustředit na několik bodů. Jednak, a je to věc, o které zde často hovořím, já bych byl rád, eh, kdyby nám pan Smith řekl, zda má konkrétní informace o tom, jak se přesně zachází s Lisabonskou strategií. Já bych tedy chtěla přesně vědět, jak dopadla ta naše vize z roku 2000. Dobře víme, že v roce 2010 jsme chtěli mít nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomikou na světě. A já bych rád věděl, jak to vlastně dopadlo. Já jsem doposud nedostal žádné vysvětlení toho, jak vlastně to s Lisabonskou strategií dopadlo. Nyní máme novou vizi Evropa 2020. Ona je zde celá řada vizí, je, existuje celá řada různých vizí. Máme vizi proroka, vizi básníka, A existují také vize e, osob, které nejsou duševně zcela zdravé. Takže já bych se chtěla zeptat, o jakou vizi se zde vlastně jedná. A chápu z toho, co bylo řečeno, že existovala celá řada problémů, zejména strukturální povahy. A chtěla bych poukázat na určité konkrétní aspekty. Například řeklo se, že 75 celosvětlových investic do výzkumu je proinvestováno mimo Evropu. Pak jste řekl, že určitá část spolupráce v oblasti SNT má být redukována pak jste říká, že v oblasti výzkumu a vývoje jsme poměrně silní, že ovšem azioté jsou dále. Pak jste hovořil o tom, že míra soukromých investic je značně nízká. Vše tedy, co zde říkáme, je velice důležité, jistě to chceme uskutečnit, ale já bych byl opravdu rád, kdybychom si nyní přesně zvážili, co může, vůbec můžeme očekávat od našich cílů 2020. Protože celosvětové tendence do roku 2025 jasně ukazují, že ta situace pro Evropu se ještě zkomplikuje. Musíme zohlednit krizi, musíme zohlednit rychlý růst ekonomik, jako jsou země, například země BRIC, pak zde máme úlohu Japonska. Takže bych chtěl říci, že co se týče výzkumu, tak jde přeci o to, abychom z peněz udělali vědění a u inovací je to opačně tam děláme zvědění peníze. A myslím si, že ještě se nám přesně nedaří správně vyvažovat tento trojuhelník peněz, vědění a inovací. Jistě je důležité, abychom měli lepší univerzity. Ale my nepotřebujeme lepší univerzity, my potřebujeme nejlepší univerzity. A v tom celosvětlovém srovnání právě v oblasti těch špičkových univerzit si tak dobře nestojíme. Samozřejmě zveřejňujeme velké množství vědeckých studií, ale opět v oblasti špičkových studií zase pokulháváme. Takže bych se vás rád zeptal na to, jakou osobní vizi Evropy máte vy a jak realistické jsou ty pěkné projevy, které často slýcháváme. Já sám právě pochází ze země, kde jsou projevy velice hezké většinou, ale pak ta skutečnost je mnohem tvrdší. Já pouze souhlasím s kolegou Soukala jsem to říkal. Jednak eh, bych chtěl poblahopřát panu Smisovi a popřát mu co nejlepší do jeho práce generálního ředitele v tak důležité oblasti Evropské unie. Když eh, se podívám na zkratky, pro které jste zodpovědný, JETI, FP7, SIP, IMI, Technology Platform a nyní k tomu přichází ještě něco nového, jsou to inovační partnerství. Tak já vám musím říct, že já, jakožto poslanec, jakožto odborný poslanec, který zde má kompetenci v této oblasti, jsem poněkud iritován. Protože v rámci těchto programů existují velice různé linie, často se věci zdvojují a proto chci říci, že náš přístup, který zde představila paní Carvalho, my jsme všichni spolupracovali na její zprávě, ten přístup zjednodušovací je vlastně postaven na hlavu již tím, že máme tady celou řadu různých zkratek. Řekněte mi, o jednom jediném projektu, který já budu potom moci představit svým voličům, jakožto ev- projekt evropský. Pak bych vám byl vděčen. A nejmenujte ITER ani Galileo, protože o těchto dvou projektech se momentálně diskus- diskutuje spíše negativně. Chci tím říci toto. My si již prostě nemůžeme dovolit další tříštění naší vědecké oblasti, vědecké obce. Pokud by komise byla alespoň schopna Pomocí finančních prostředků pro sedmý program, a je to více než 70 50 milionů euro, kdyby tedy komise byla schopná přesně popsat, co se s těmi penězi děje a jak se pomocí těchto peněz zkoumá, tak by to bylo dobré, ale komise to nedokáže, protože nemá potřebné informace. Dochází ke zdvojování a já se ptám, jak tomu můžeme zabránit. A druhá věc, ptám se, jakým způsobem můžeme mít opravdu velké projekty, které budou jednoznačné pro daňového poplatníka a budou v jeho očích opravdu něco představovat. Samozřejmě máme zde výzkum v oblasti zdravotnictví, například boj s rakovinou, to je jistě dobrá věc, My ale jednoznačné projekty na výzkum rakoviny, jako například USA, nemáme, takže možná by byste měl jistý nápad, jakým způsobem to vylepšit. A k ITERu chci říct si zcela jasně. Říkám vám, slyším, co říkáte, ale musíte si uvědomit, že tento parlament už prostě nemá vůli a trpělivost neustále poslouchat komisi a členské státy a zároveň vidět, že oni nejsou schopni správně zpravovat tyto projekty. Já totiž pocházím z výboru pro rozpočtovou kontrolu a říkám vám, co vlastně děláme. Pro ITER platíme jakožto Evropané pětkrát více než Japonci nebo Američani, proto vlastně máme předsednickou funkci. Kdybychom měli pětkrát silnější slovo, tak by to bylo v pořádku, ale ono to tak není. My vlastně pouze platíme za eh, toto místo, které tam máme, ale nemáme větší rozhodovací moc. Takže není možné neustále vlastně se věnovat tomuto projektu a výsledek projektu bude teprve za 30 let, takže to si myslím opravdu nepřijatelné. Děkuji a jinak se těším na spolupráci. Nyní kolega Galante. Mám zde ještě pět poslanců, kteří se přihlásili o slovo, ale musím říct, že ve čtyři hodiny budeme muset tuto rozpravu ukončit. Ano, pane předsedo, vy jste zvyklí na to, že hovořím krátce, ale navazuje to dobře na pana Chacimaka. Já jsem ten, který stále ještě podporuje tyto projekty, ale měli byste si pospíšit s tím návrhem rozumného řízení, protože eh, bez toho eh, se nemůže nic dělat s naším rozpočtem. Bojujeme i za jiné projekty, ale musí být zajištěno jejich dobré řízení. O Galileu vůbec nechci eh, nic říkat tady Eh, kolují různé diskuze, ale to je problém členských států a zúčastněných podniků. Ale měl bych ještě dotaz. Máte nějaké poznatky. E, malé a středně velké podniky se mě doma vždy ptají, protože jsou rádi, že určité e, procento jsme vyčlenili pro tyto malé a střední podniky, ale mají určité problémy dostat se k těmto prostředkům. Jde tedy o to e, zjednodušení, které se doufejme uplatní u osmého rámcového programu, ale je také těžké, aby se malé a střední podniky dostaly do konsorcí, bývají vyloučeny a nemají žádný příklad přístup? Máte nějaké poznatky, anebo nebylo by dobré se cíleně zeptat, zda jsou tyto výtky opravdu oprávněné? Děkuji ti, pan kolega. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji, paně generální řediteli. Slyšel jsem o vás eh, mnoho chvály a proto si myslím, že vám můžeme důvěřovat, i když vás dneska vidíme poprvé. Tematika, která obsahuje výzkum a inovace, je velice zodpovědná oblast. A jsou zde určité kapitoly, které se diskutují stále dokola. A stále dokola se na ně ptá jak průmysl, tak občané. Říkáme, že výzkum, vývoj a inovace nám pomohou. To je odpověď, kterou stále, řeš, kterou stále slyšíme. Ale já si myslím, že bude dost těžké překonat tuto stávající situaci, kde máme vysokou nezaměstnanost a finanční krizi. Myslím si, že by bylo třeba skutečně investovat do výzkumu a vývoje, ale ne pouze o tom mluvit. A musíme se skutečně soustředit na výzkum a vývoj. Jsem přesvědčen, že projekty, které jsou nyní před námi, a například dnes dopoledne se eh, v hlavním jednacím sále hovořilo o takových projektech, které jsou velice revoluční. Jedná se o projekty, které se týkají infrastru- infrastruktury, které se týkají eh, výzkumu, Galilea a tak dále. A já se domnívám, že bychom měli pokračovat tímto směrem. Měli bychom poskytovat pobídky, aby eh, se to všechno pohybovalo tímto směrem. Domnívám se, že je zapotřebí dalšího zjednodušování, modernizování a další racionalizace. Co se týče ITERu, tak, je zde problém, nicméně ta termojaderná fuze, to je velice atraktivní myšlenka, jak eh, zachránit eh, naši planetu. Proto si myslím, že bychom měli myšlenku ITERu podpořit a měli bychom z ní těžit. Také je však důležité, aby celý projekt byl dobře řízen. Vím, že to je nesmírně složitý projekt, ale tento projekt si žádá nesmírně efektivní řízení. Je zapotřebí, aby všichni manažeři tohoto projektu měli dobrou kvalifikaci, aby měli eh, dobré zkušenosti. Vím, že je pro vás asi dost těžké, že začínáte právě dnes, ale je důležité si uvědomit, že výzkum a vývoj je nesmírně důležitý pro budoucnost. Pane Smice, já chci říct, že z naší strany vám blahopřeji k vašemu jmenování. Myslím si, že ty první kontakty, které jste měl s parlamenty, byly více než podařené. Samozřejmě musíme i hned začít se věnovat důležitým a rozhodujícím otázkám. První téma inovace a výzkum. Samozřejmě hovoříme zde o inovacích, ale musím říci, že to, co doposavat komisaři k tomuto tématu řekli, bylo více než vágní, takže máme sice nové jméno, ale máme pořád starý rozpočet a to je v podstatě eh, v rámcový program pro výzkum. Takže si musíme vyjasnit, co vlastně znamená téma inovace a jaké přesuny z rozpočtového hlediska jsou proto naplánovány. A k RSF. Musím říct, že parlament nikdy nebyl proti tomuto nástroji. A chci říci, že s otázkou toho instrumentu se samozřejmě také pojí to, eh, jaké klíčové oblasti budeme mít v budoucnosti, protože samozřejmě RSFF je sám o sobě něco pozitivního, ale představuje to zásadní změnu paradigmatu, protože my bereme peníze na výzkum a dáváme je do financování zejména průmyslových projektů. Takže je třeba zvážit to, že to není pouze nějaký nástroj, ale že je to opravdu změna paradigmatu, kterou jsme do posud správně neprodiskutovali a o které nevíme příliš mnoho. A k tématu ITER chci říci, že my jakožto EPAP jsme vypracovali dokument k tomuto tématu. Je tam celá řada požadavků, která se týkají řízení a struktury. Od 11.11. 11. nebudeme my rozhodovat či hovořit o financování ITERu, ale budou to naši kolegové z výboru pro rozpočet. A já si myslím, že bylo dobré, kdyby se náš eh, výbor dohodl na jakési zásadní společné pozici. A dříve, než eh, se to bude projednávat ve výboru pro rozpočet, aby dříve, tedy než tomu dojde, náš předseda sdělil naši pozici výboru pro rozpočet. Protože jinak dojde k tomu, že se najde rozpočtové řešení otázky, ale ne odborně politické řešení. A další věc, hovořil o tom kolega Skilakakis, je to ERC. Chci říci, že e, tady došlo k tomu, že kolega popisoval strukturu, kterou již dlouho máme v USA. Takže se chci zeptat v této souvislosti, co to vlastně znamená pro vaše generální ředitelství? Dojde tedy k tomu, že se ta diskuse přesunuje eh, na předsedu komise, anebo se tomu bude věnovat i nadále odpovídající komu? komisař. A jak bude tedy vypadat budoucnost JRC? Bude to integrováno do veškerých struktur, nebo jak to bude vlastně vypadat? To je třeba dořešit a to velice rychle. A další bod jsou malé a střední podniky a já si myslím, že bychom měli být zde upřímní v rámci naší diskuze o malých a středních podnicích. Na jedné straně chceme mít velké evropské projekty a možná je to dobré, dobrý nárok, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že ty velké evropské projekty nejsou schopni eh, zaintegrovat do sebe malé a střední podniky. Takže bychom si měli zvážit, zda tedy chceme konstantní navýšení příběvku na SME, pak budeme mít i jistou strukturovanost programu, anebo chceme velké evropské projekty a pak si musíme ale jasně přiznat, že tím klademe příliš velké nároky na malé a střední podniky a že pravděpodobně se nám nepodaří naplnit tu jejich kvotu odpovídajícím způsobem. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem se k tomu vyjádřit velice stručně a to proto, že pan generální ředitel byl nově jmenován a svou činnost hajuje od zítřka. Kolegové se již k tomu vyjádřili a já bych chtěl ještě jednou připomenout, že se momentálně musíme zabývat dvěma důležitými otázkami. Jednak se točí debata kolem střednědobého projekt, programu a jednak kolem osmého rámcového programu pro výzkum a to je třeba vidět v souvislosti s problémy, které máme s realizací sedmého programu. Dovolte mi dvě krátké připomínky. Za prvé se domnívám, že eh, musíme kvázi skoncovat s minulostí, protože v minulosti se nám nepodařilo dosahovat eh, žádoucích eh, výsledků při rozvoji Evropy. A za druhé sledujeme cíl, a řekli to již mnozí kolegové, abychom podpořili vývoj práce a snížili nezávislost. Jistě inovace jsou velice důležité, ale hlavním cílem je to, aby e, výsledky výzkumu zajistily vytváření nových pracovních příležitostí a v nadcházejících týdnech a měsících se nad tím budeme muset ještě zamyslet. A potom poslední otázka, a to je zjednodušování. Zjednodušování je jistě dobré, pokud se nám podaří dosáhnout skutečnému zjednodušení, zajistíme větší růst v Evropě. Je to velice důležitý úkol. A já se domnívám, že to pro vás bude tvrdá zkouška. Přeji vám hodně štěstí. Děkuji, kolega Lambert. Velice děkuji. Já, abych byl stvořilý, tak se vyhnu položení otázek, protože musím za chvíli někam odejít hlasovat a myslím si, že bude lepší, pokud tu otázku se, pokud se té otázky zeptám přímo pana generálního ředitele, protože raději si, že už bych neměl čas vyslechnout si odpověď. To bývá málo kdy, to je tedy dobrý postup, děkuji, takže toho máte opravdu velmi mnoho, pane generální řediteli. Uh, Velice vám děkuji a děkuji vám všem za vaše připomínky a otázky. Eh, domnívám se, paní Madorel eh, správně eh, znovu zopakovala význam zjednodušení. To má důležité místo ve vašem programu i v mém programu. A dále otázka, kterou položila paní Cavalio, co můžeme očekávat nyní a co můžeme očekávat později. Oč ucilujeme, jsou takzvané rychlé zisky, to je něco, čehož můžeme dosáhnout eh, bez změny legislativního rámce. Eh, současně, ale je to ještě předmětem zvažování, uvažujeme o snížení průměrných personálních nákladů a eh, vyřešení otázky otázku eh, účtů, eh, paušálních cen pro malé a střední podniky a harmonizace pravidel a postupů. Co se týče poslední otázky, nový eh, organigram našeho generálního ředitelství. Zbor o tom rozhodne zítra Eh, se bude zabývat přesně tímto úkolem zajistit, aby eh, pravidla, předpisy a postupy byly eh, uskutečňovány harmonizovaně v celé Evropské komisi to se bude projednávat zítra. Další opatření povedou k realizaci kolem Vánoc a to všechno vyžaduje samozřejmě eh, změnu pravidel eh, účasti, tedy spolurozhodování, eh, také zásady zúčtování. Účastníků budou muset počkat do konce 2011. To budou tedy nová pravidla účasti. Paní Madorel hovořila také o rozpočtu pro rámcový program 8. Hovoříte, že byste uvítali vysoký rozpočet. Já jsem E, se podívala na dokument Komise Evropa do roku 2020 a výzkum a rozvoj je opravdu velkou prioritou. Všechno se točí kolem inovací a výzkumu. E, zda získáme více peněz pro výzkum a vývoj, to je jiná otázka. Doufám, že se to podaří, ale bude to také ve e, vašich rukou rozpočtového orgánu ale domnívám se, pokud chceme vytvořit znalostní ekonomiku v Evropě, potom eh, do ní musíme investovat. Projekt ITER. Eh, všichni z vás se o tom zmiňovali. Já jsem byl jmenován 1. Eh, července a e, v prvé řadě se budu snažit e, vyřešit rozpočtové otázky. E, předložil jsem návrh zajistit 1,4 milionu. Navíc doufám, že to bude vyřešeno. A ne, ne tedy během toho období, kdy budu generálním ředitelem, nebudu akceptovat překračování výdajů, zajistím, aby k tomu nedocházelo, co se týče řízení, jak můžeme zajistit kontrolu nad výdaji správnou zprávu. K tomu budeme mít velice záhy návrhy pro vás i pro radu ministrů, ale již jsme zajistili značné dramatické modifikace. E, víte, že E, e, e, ředitele pro energie a fůze v Barceloně byli odvoláni, takže chceme zajistit, aby tam byli lidé, kteří budou sledovat tyto projekty a nejenom lidé, kteří jsou jmenováni z politických důvodů. Říkám to zcela jasně je třeba získat osoby, které se v otázce vyznají a dále RSF, příliš eh, hovořit RSFF byl nesmírně eh, úspěšný u průmyslových projektů, co se týče malých a středních podniků, to bylo opravdu eh, komplexně řečeno. Měli jsme eh, pracovní skupinu, ale musím říct si, že v posledních měsících eh, jsme eh, sledov, jsme měli určitý takový malých a středních podniků a v Eidhofenu v Nizozemsku E, pracovali e, v studijním městečku. Je to tedy je možné vytvářet takový klaster malých a středních podniků. A e, již vznikly tedy první projekty. Paní Cavario hovořila o zjednodušování, o tomto tématu už jsem se již zmiňovala, o tom, co chceme uskutečnit rychle, co si vyžádá určitou dobu také vzhledem k RSFF. Když je tento nový nástroj účinný, byl eh, poměrně eh, rychle realizován a také v celé řadě členských států a přidružených zemích, počínající Izraelí přes Turecko, a eh, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Eh, tam se to eh, rozvíjí samozřejmě určitá úzká místa, tu jsou a vy jste se o nich správně zmiňovala a také eh, se pracuje na nápravních opatřeních. Teď jsem se zmiňovala o tom, jak chceme řešit otázku projektu ITER, abychom nedopustili přílišné náklady komisařka eh, se bude tedy snažit, abychom nepřekročili náklady. Kalas hovořil o Lisabonské strategii a ptá se, co je eh, nové. Eh, já se domnívám, že Lisabonská strategie byla ve značné míře úspěšná. Byla to strategie, která dala význačné místo v politickém programu právě výzkumu a vývoji a eh, nestali jsme se eh, nejvyspělejší znalostní ekonomikou na světě, ale eh, značné místo zaujímá stále výzkum a vývoj. A tohoto úkolu se příliš neujaly členské státy. Dívali se na to spíše jako na bruselský projekt. Proto eh, strategie Evropa 2020, o níž jsme diskutovali s vámi, s členskými státy, eh, se má stát eh, více záležitosti srdce členských států. A když hovoříme o výdajích na výzkum a inovace, pak je to samozřejmě otázka členských států. Musí přijímat odpovědnost, protože mají 95 finančních prostředků eh, a, a, eh, a vidíme již některé dobré příklady členských států, eh, které investují do technologií navzdory krize. Dobrým příkladem je Německo. V příštím roce vynaloží 12 miliard na výzkum a inovace. A oproti roku 2010 to bude značný nárůst a nárůst o 54% oproti roku 2005. Takže je možné vytvořit znalostní ekonomiku pouze, pokud jste ochotni do ní investovat. Celá řada zemí je na to připravená. Eh, Singapur eh, eh, vynakládá 5% do výzkumu a vývoje. Čína zvyšuje o 22% výdaje na tuto oblast ročně, takže to není důležité téma pouze v Evropě, ale i na Dalekém východě. Daleký východ od Eh, účelně investuje, což nemůžeme vždy říct si o eh, Evropě. Musíme zajistit, aby se tím zabýval více soukromý sektor, protože eh, poněkud pokulháváme za USA. Pan Chaci Makakis řekl velice správně, že je tu příliš mnoho nejrůznějších nástrojů. Máte pravdu, je třeba provést určitou revizi. Také e, ve zprávě paní Cavalio je uvedeno, že se musíme e, e, odchýlit od této společnosti vědy. Co se týče těchto stále jistě budeme omezovat jejich počet. Také jste se mě zeptali, zda mohu říci, že zda mohu jmenovat nějaký projekt, který je takový významný a který je známý. Myslím si, že je velice dobré hovořit třeba o těch zdravotních projektech. Je to projekt, který má na pomoci při, eh, bojová, při boji s Alzheimerovou chorobou. V současné době nás vlastně Alzheimerova choroba stojí 1% HDP a kromě toho, že se jedná o lidské tragédie, tak jsou zde i velké ekonomické náklady které nesou společnosti. Zde se musí členské státy, komise, regiony, všichni se musí spojit, abychom tyto Eh, otázky řešili. Podívejme se na stávající výzkum Alzheimerovy choroby. Ten výzkum je roztříštěný, jsou zde různé drobné projekty, které nemohou využívat úspory z rozsahu a tím pádem vlastně eh, dochází k plitvání prostředků. Myslím si, že bychom se měli spojit, protože podívejme se třeba na Airbus. Tam jsme se docházeli spojit a máme výborné výsledky. Možná bychom se měli spojit a investovat do výzkumu právě do Alzheimerovy choroby. Dále, osmý rámcový program. Musíme provést, eh, nebo nyní provádíme posouzení dopadu. Musíme zajistit, aby každé euro, které vynaložíme na tento projekt, eh, bylo účelně vynaložené, protože to dlužíme daňovým poplatníkům. Dále otázka ITER, otázka paní Chacemakakis. Máte pravdu, s ITERem je zatím problém. Snažím se ze všech sil, abychom díky různým opatřením, často i drastickým, mohli s projektem pokračovat, protože si nemůžeme dovolit neinvestovat do ITERu. Musíme tyto příležitosti proskoumat, protože, eh, musí, protože nemáme jinou možnost, takže musíme kousnout do takového kyselého jablíčka a musíme navrhnout ehm, nové způsoby, jak tu situaci vyřešit. Máte pravdu, že jak fondy členských států, tak Evropského společenství jsou dost vyčerpány, ale zase na druhou stranu je pravda, že mm, jsou zde, mm, je tedy zapotřebí najít ty určité částky. Dále. Hovořil jsem také o tom, že je důležité, abychom podporovali i malé a střední podniky. Malé a střední podniky jsou důležitým příjemcem tohoto projektu. Celkem by tam mělo plynout 15 z 8. rámcového programu a my doufáme, že se nám to podaří dosáhnout tohoto cíle. Dále zde byla otázka, zda chceme velké viditelné projekty, anebo zda se chceme spíše soustředit na malé a střední podniky, protože to je zase trošku e, jiná kapitola. Já se obávám, že musíme skutečně občas vybírat, protože nemůžeme ufinancovat úplně všechno. E, Další komentář, eh, který zde vyzněl ve prospěch eh, jaderné syntézy, souhlasím s vámi, je to perspektivní, ale potřebujeme ještě zlepšit management celého projektu. A další komentář eh, zněl ve smyslu, že tedy předseda Barozo hovořil o tom, že by jmenoval zvláštního evropského poradce pro vědu. Myslím si, že to je naprosto úžasný nápad, protože dnes je předseda Barozu obklopen spíše ekonomy a myslím si, že by bylo dobré, aby měl Barozo u sebe také odborníka na vědu. Barozo tím také ukazuje, že je pro něj věda důležitá a že chce mít poradce na všechna rozhodnutí, která se týkají vědy. Myslím si, že to je vynikající myšlenka, ale je také důležité, aby tento poradce pro vědu spolupracoval eh, s společným vědeckým střediskem. Dále, co se týče sedmého rámcového programu, musíme se z něho ponaučit, musíme se lépe připravit na budoucnost a je také důležité, abychom dobře investovali do osmého rámcového programu a abychom ten osmý rámcový program připravovali společně s vámi s Evropským parlamentem. Děkuji za pozornost. Velice vám děkuji, pane Smithy. Ještě jednou vám blahopřejeme. A ten návrh, že se mezi frakcemi dohodneme na dopis, který se budou týkat ITERu, tak toho se rád, eh, chá, velice rád chopím. Já si myslím, že je to dobrá věc, že to tak uděláme. Takže vám všem děkuji a tím jsme vyřídili tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k bodu číslo 20. A já bych poprosil oba dva zástupce, aby se usadili zde za předsednickým stolem. So, meine Damen und Herren, wir machen weiter. Dámy a pánové, pokračujeme. Budeme se muset trošku pospíšit. Já bych zde k dalšímu bodu na pořadu jednání, totiž k bodu hodnocení finančního nástroje na sdílení rizik v polovině období. Já bych se přivítala naši bývalou kolegyni paní Eriku Manovou a pana Luka Soeteho. Doufám, že je vše z technického hlediska v pořádku a tímto by mohla paní Mann začít. Jsme velice rádi, že se vidíme mezi námi opět známou tvář, i když bohužel na jiném místě. Já jsem také velice ráda, že jsem mohla přijít mezi vás a že vidím tolik kolegů, které tak dobře znám. Je to velice příjemný pocit být zde mezi vámi. Já přejdu do angličtiny. Omlouvám se, ale budu hovořit anglicky, protože všechny dokumenty, které máte před sebou i prezentace je v angličtině. Myslím si, že ty dokumenty měly být rozdány, takže snad všichni máte, protože bohužel asi na tu obrazovku možná dobře neuvidíte. Chtěl bych ho- pohovořit o finančním nástroji na sdílení rizik, Risk Sharing Finance Facility. Je to nástroj, který Evropský parlament podpořil Celkově se jedná o jeden, jeden, eh, jednu miliardu vlastně ve dvou tranších. To znamená, eh, co se týče sedmého rámcového programu, tak bylo požádáno o určitý přeskum v polovině období a to jsme právě učinili a nyní vás informujeme o výsledcích tohoto hodnocení v polovině období. Poprosím o první snímek. Podívejme se společně na první snímek. Tento finanční nástroj na sdílení rizik eh, má k dispozici eh, finance pro programy spolupráce a kapacity. Evaluace proběhla v letošním roce, v roce 2010, a provedlo jí, provedla ji skupina nezávislých odborníků. Což znamená, jedná se o klasický postup. Protože bohužel nemáme tolik času, tak bych možná několik snímků přeskočila a podívala bych se přímo na to, jak probíhalo eh, samotné hodnocení. Začali jsme v tomto roce, bylo nás celkem, nebo bylo tam tedy celkem šest odborníků. Profesor Luxete, profesor z Maastrichtu, byl vedoucím tohoto týmu. Chtěla bych zdůraznit, že skupina byla tvořena zkušenými odborníky. Práci jsme dokončili tak, jak se předpokládalo v řádném termínu a zkoumali jsme zejména klíčové aspekty. Jednalo se o posouzení celého finančního nástroje na sdílení rizik, jeho relevantnost, jeho účinnost, efektivitu, soudržnost, synergie, udržitelnost a také dlouhodobý dopad. Prosím další snímek. Pokud se podíváme na tento nástroj, tak vám mohu říct si, proč je tak zajímavý a proč je také eh, vynikajícím výsledkem práce komise i členských států. Jde o to, že tento nástroj pokrývá tři oblasti výzkum, vývoj a také inovace. Všechny tyto tři oblasti, která jsou klíčová pro tu inovační agendu Evropy, je, jsou pokryty tímto nástrojem. Dále, eh, na financování se podílí částečně Evropská unie, zejména tedy Evropská komise, a částečně Evropská investiční banka. Zjistíte, že ta spolupráce se během minulého roku tak eh, vyvinula, že se jedná o určitou oblast, kterou bychom mohli ještě více prohloubit, ale o tom ještě budu hovořit později. Dále chci zdůraznit, že se jedná o určitý mix nástrojů. Je to nástroj, který je dlouhodobý, je to nástroj, který je založený na půjčkách. To znamená, peníze se získávají na trhu. A celé to řídí zejména Evropská investiční banka, samozřejmě za podpory Evropské komise. Nicméně peníze, které pochází ze strany Evropské unie, jeden jedna miliarda celkově ve dvou tranších, to znamená 500 milionů plus 500 milionů, ta druhá tranše by tedy měla být snad uvolněna co nejdříve a k tomu potřebujeme také váš souhlas. Takže ta jedna miliarda od Evropské komise se propojí ještě s jednou miliardou ze strany EIB. Jsou zde záruky a jde v podstatě o určitou záruku, o určitý, určitou síť, záchranou síť nebo určitý, um, určitou záruku. A jde o to, že ta jedna miliarda eh, je využitelná pro EIB a EIB vlastně z ní, z ní může získat na trhu až 10 miliard. To je ten hlavní princip. Znamená to, že nevyužíváme takové ty klasické granty, ale přesně naopak. Jedná se o nástroj, který vychází z půjček a podle mého názoru je to možná jeden z nejzajímavějších nástrojů, které jsme vytvořili v Evropské unii. Cílovou skupinou jsou jak soukromé firmy, tak eh, univerzity, veřejné organizace. Je zde celý dlouhý seznam, o tom ještě můžeme hovořit podrobněji později. Nyní se podívejme na tabulku na dalším snímku. Je to určitý přehled, který vám dá informace o tom, jak jsou přidělovány finance. Je to tedy pouze do roku 2009, to znamená, že už od té doby ta situace opět pokročila. Je zajímavé všimnout si rozdělení toho, jak jsou tedy v prvním sloupci jsou vždy peníze, který, které již byly poskytnuté, v prostředním sloupci peníze nebo ty půjčky, které byly podepsány a ten třetí sloupec jsou půjčky, které byly teprve odsouhlaseny. Zajímavé je to, že samozřejmě můžete si to celé prostudovat ještě, až budete mít čas, ale chtěla bych vás upozornit eh, na to, jak to vypadalo v roce 2007. Do roku 2008 ty sloupce narůstaly dost pomalu, ale už tam byl určitý nárůst, ale v roce 2009 došlo k výraznému zvýšení všech těch tří sloupců. Samozřejmě e, to bylo právě v době, kdy začala evropská finanční a ekonomická krize. A nikdo nevěděl, že ta krize přijde, ale v podstatě zároveň to byl jeden z nástrojů, které v té době dobře zafungoval. A díky tomu chytrému systému, který vychází z půjček a z garancí, bylo také možné získat peníze na půjčky ze samotného trhu, protože jinak by v té době, kdy začínala ekonomická krize, bylo velice obtížné získat finance na financování různých rizikových eh, projektů. Všimněte si toho prudkého nárůstu a až uvidíte ještě pozdější čísla, tak uvidíte, že ty sloupce pak rostly ještě výrazněji. Ještě druhá věc, na kterou bych vás chtěla upozornit, je to, že nyní už překračujeme ty Eh, odhady, protože teď jsme teprve v polovině období, takže zatím ta částka by měla být 5,5. Ale dnes už je to více než 6 miliard. A zatím uh, už jsme ale v roce 2010. Pokud se nemýlím, tak nyní už ta částka se blíží 8 miliardám, ta částka přislíbených úvěrů. Chtěla bych ještě velice ráda přivítat pana Johna Davida Malo, odborníka z komise a celý jeho tým a také Mač Toge z Evropské investiční banky. Chtěla bych je zde přivítat, protože oni také spolupracovali v této oblasti. Takže nezapomínejte na to, jak výrazně právě ty sloupce narůstaly v roce 2009. Na dalším snímku vidíme přehled aktivit, které lze financovat. A vidíme, že lze financovat všechno. Máme zde výzkum, který je motivován uh, spíše tedy intelektuálním výzkumem a průzkumem, což znamená, to, je takový, to jsou vlastně takové ty zcela první fáze výzkumu až přes eh, různé inovativní projekty, a až eh, k různým novým eh, projektům, no, produktům, pardon, produktům nové generace. Takže vidíme, že se jedná o takové o přelití z akademické sféry a z výzkumu, z toho teoretického výzkumu, až do praxe, do aplikovaného výzkumu a do projektů, které už jsou, které už se odehrávají vlastně na půdě firem. Dál bych vám chtěla ukázat přehled klasifikace projektů, které byly schváleny v rámci finančního nástroje na sdílení rizik. Zde bych chtěla zdůraznit, eh, zaprvé tedy, že už eh, že v roce 2009 to bylo nějak celkem 62 projektů, ale dnes už vlastně do dnešní doby už je tam o Eh, asi o sedm projektů více. Na dalším snímku vám chci ukázat, jak se účastní jednotlivé členské státy a také různé přidružené země. Účastnilo se celkem eh, eh, vidíte, že tedy nejvíce se účastní Německo, ten má, to má největší podíl. A Možná jedno takové číslo, které může být překvapivé, je to Francie. Vidíme, že Francie, na to, že, jak, jak je velká, tak Francie eh, se účastní poměrně málo, ale je dobré mít na paměti, že Francie má takový podobný program na vnitrostátní úrovni. Je důležité vědět tyto informace, abychom lépe pochopili celou situaci. Na druhé straně vidíme, že i nové členské státy se účastní, třeba Maďarsko poměrně dobře, Polsko má také velký podíl a také další země, které jsou velice dobré, co se týče výzkumu a vývoje. Tam to není překvapením, například Izrael a Turecko. Na dalších snímcích ještě uvidíte důvody tohoto vývoje, protože se zaměříme na některé konkrétní oblasti výzkumu a vývoje. Zde tedy vidíte přehled, jak to vypadá s projekty a jejich rozdělení podle průmyslových odvětví. Opět asi to není nic eh, nějak překvapivého, ale je to zcela jistě zajímavé. Největší podíl tvoří strojírenství, tam se do velké míry stále v členských státech vytváří hlavní hodnoty nebo hlavní výstupy. Dále je to eh, biologie, A tam je to také právě, e, nebo biologie je velice důležitá v Izraeli. Izrael je na předních místech v výzkumu, který se týká biologie. Otázkou je proč, možná si o tom můžeme třeba někdy při jiné příležitosti pohovořit. Možná byste třeba někdy přizvali odborníky z Izraele nebo někoho z izraelského ministerstva e, průmyslu a výzkumu. Jde o to, že vláda do té oblasti Eh, poskytuje velký, eh, vel, velké množství financí a ty finance plynou ještě i z dalších zdrojů. Dalšími oblasti je energetika a sektor informačních a komunikačních technologií. Nejmenší podíl má eh, výzkumná infrastruktura a k tomu se ještě dostaneme za chvíli. Nyní se podíváme na portfolio RSEFF. Už jste o tom trošku hovořili s generálním ředitelem, který jste hovořil před chvílí. Jsem velice ráda, že komise i Evropská investiční banka investuje do těchto oblastí. Chtěla bych vám říct, že ta tabulka vypadá poměrně jednoduše, ale bylo dost obtížné získat všechna tato čísla. Celkově asi více než 60 plynou finance nebo ty půjčky do velkých společností. Když řeknu velká společnost, tak to trošku vypadá, jako že prostě všechny finance jdou jenom do velkých společností. Ale tak to není. Nejde o to, že by přišla nějaká velká společnost, velká firma a řekla, že chce peníze, že chce půjčku. Eh, tak to není. Jde o to, že firma musí předložit projekt projektu, pardon, eh, projekt výzkumného projektu, na který by jinak eh, nedostala půjčku. To znamená, jedná se o různé rizikové projekty. Jsou to projekty, které by firma jinak nemohla financovat pomocí takových těch klasických bankovních nástrojů. Takže i když je to taková firma, jako je Crips nebo Philips, Philips, je, Philips má třeba nový projekt, který eh, sídlí v Eindhovenu. Je to projekt, který je velice inovativní a zapojuje také velký počet malých a středních podniků. Já jsem byla velice překvapená, kolik malých a středních podniků se na tom podílí. Je to snad více než 40 A tyto malé a střední podniky jsou z různých evropských zemí, z Holandska, ale i z dalších eh, zemí Evropské unie. Všechny tyto malé a střední podniky se združují v tomto projektu. Eh, ten projekt eh, má centrum ve městě Eindhoven. A když pojedete do tohoto města, tak najdete toto průmyslové městečko u objezdu. To znamená, více než 60 plyne do velkých společností. Další na, na druhém místě jsou střední firmy a malé a střední podniky. Bohužel nemáme konkrétní čísla, která by se, stří, která by se týkala pouze malých a, stři, malých a pardon, středních a malých podniků. Zatím nemáme k dispozici přesná čísla, ale e, v roce 2010 ještě pokračujeme v hodnocení. Nicméně v tomto klastru jsou zde dva klastry. Jeden je v Eindhovenu, druhý je MedInvest. Takže tyto dva klastry jsou takové hlavní, ale vedle toho je ještě mnoho dalších malých a středních podniků. Myslím si, že pro malé a střední podniky je to dokonce mnohem lepší situace, protože jsou řízené z určité platformy a mohou tak lépe řídit eh, celou aktivitu. Dále jsou zde firmy nebo společnosti typu midcaps, které mají zhruba 500 eh, zaměstnanců až po 1000 zaměstnanců, až po 2000. To znamená, nejsou to nějaké mega firmy, Dále na čtvrtém místě vidíme i univerzity a výzkumné infrastruktury. Univerzity, to bych vás chtěla upozornit například na švédskou univerzitu, zejména se jedná o její katedru klinického výzkumu. Chtěla bych vás pozbudit k tomu, abyste se podívali na výsledky právě této univerzity. Jde o to, že v některých členských státech, zejména v Německu, Německa, eh, nemohou univerzity využívat půjčky. Prostě zákon to v některých členských zemích univerzitám zakazuje. Myslím si, že na to téma bychom se mohli podívat, protože to je jedna z takových největších překážek a navíc to nedává moc smyslu, protože pokud ta univerzita Eh, má určité prostředky, má určité příjmy. Samozřejmě pokud nemá žádné příjmy, tak je to asi těžký, těžké, ale mnoho univerzit má příjmy a proto si myslím, že je dost nelogické, aby nemohly využívat půjčky. Na dalším snímku se zaměřme na číslo, které představuje celkové investice. Je to číslo v části 3. Už jsem hovořila o tom, že 1 miliard, 1 miliarda pochází z evropského rozpočtu, z ní se získá na trhu 10 miliard a navíc přidáme ještě 6 miliard, které plynou ze soukromého sektoru. Proto je ten eh, proto je ten eh, projekt nebo celý ten systém tak eh, chytrý, protože tolik financí jinak nedokážeme nikde schromáždit v rámci jiného nástroje. A nyní už se podívám na závěry celého hodnocení. Jaká jsou ta hlavní závěry? Za prvé je důležité, aby tento nástroj zůstal nástrojem, eh, který eh, je řízen Eh, stranou poptávky, zejména v době ekonomické krize. V době ekonomické krize byl tento nástroj naprosto ideální právě pro takové ty rizikovější projekty a pro některé projekty to zřejmě byla jediná cesta, jak najít financování. Za druhé, tento nástroj je velice úspěšný a myslím si, že bychom eh, jej neměli pozastavit, po tom určitém termínu, ale naopak si myslím, že bychom ho měli prohloubit a obohatit. Je to velice účinný a zajímavý nástroj. Také jsme připravili 10 doporučení pro budoucnost nástroje na sdílení rizik. Tato doporučení jsme se skupili do dvou období. První se týká období 2011 až 2013, je to tedy období, které je před námi. A zde potřebujeme vaši podporu. Vidím zde Kristiana Nýleroho a další poslance, kteří byli velice nápomocní v této oblasti při přípravě tohoto programu, tohoto nástroje. Potřebujeme vaši pomoc, protože nyní je důležité, aby byla uvolněna ta druhá tranše ze strany Evropské unie ve výši 500 milionů eur. 400 milionů půjde do spolupráce a 100 milionů do kapacit. E, tato druhá tranše byla odsouhlasena, je to v rámci toho sedmého rámcového programu, není to žádné překvapení, ale já vím, že stejně se musíte rozhodnout, je to důležité rozhodnutí a musíte se nad tím zamyslet. Budete činit mnoho důležitých rozhodnutí v rámci celého eh, sedmého a osmého rámcového programu, ale doufáme, že tomuto nástroji budete věnovat hodně pozornosti. Musíte mít také na paměti, že už jsme překročili ty původní odhady, už se blížíme 8 miliardám odsouhlasených půjček. To znamená, že už nám teď zbývají asi pouze 2 miliardy na ty zbývající roky. Takže Evropská investiční banka očekává, že někdy v pozdních jarních měsících nebo v létě, pokud bychom nedostali tu druhou tranči, tak by ten program se musel uzavřít nebo pozastavit. Což by byla škoda, protože krize ještě stále trvá ale zároveň je zde velká snaha podporovat inovace a poptávka je větší než kdy jindy. Takže by to byla určitě škoda. Toto je tedy bezprostřední naléhavá potřeba. A za druhé, já už vím, že stále po vás pouze jenom něco chci, ale chtěla bych vás požádat, abyste se zamysleli nad tím, zda byste odsouhlasili uvolnění dalších pěti miliard programu FP7. Záleží, eh, zda byste měli k dispozici určité zdroje, protože i když uvolníme tu tranši ve výši 500 milionů, tak stále ještě do konce příštího roku budeme potřebovat další prostředky, protože i tak už se blížíme tomu stropu a bylo by mi líto, pokud by tento nástroj na sdílení rizik nemohl po roce 2011 už dále poskytovat půjčky. Potřebujeme tedy dalších 500 milionů eur. Nezapomínejte, že z těch 500 milionů se pak na trhu ještě může vytvořit mnohem vyšší částka, celkově 5 miliard. No a doporučení pro tu druhou fázi po roce 2013 já bych vám řekla, abyste se zamysleli nad tím, jaký přínos přenáší tento nástroj firmám, ale i univerzitám a občanské společnosti. Takže bych vám navrhla, abychom zvýšili ten, eh, tu sumu na ty záruky na 5 miliard. Vypadá to, že to je velká částka, ale jde o to, že ta částka vlastně nebude zcela vynaložena. Bude to pouze určitá záruka, pokud by některé projekty zbankrotovaly, pokud by e, tedy ty projekty vůbec nebyly úspěšné. Nicméně jinak budou, jinak tam ty peníze zůstanou. Je to určitá záruka. Ostatní finance se získají na trzích. Ten nástroj je velice dobře, velice chytře vymyšlen. O tom asi budete muset ještě hovořit a podrobněji si nad tím zamyslet. Pokud byste chtěli podrobnější informace, tak se můžete kdykoliv obrátit jak na naši skupinu odborníků, tak i na Evropskou komisi. Nám by se líbilo, pokud by do toho nástroje poplynulo v budoucnosti více peněz. Věci se stále mění a možná by bylo dobré, abyste nebyl pouze takový tým, který vždycky po dvou letech provede hodnocení, ale možná by bylo dobré, aby ten tým soustavněji monitoroval celý proces a fungování celého nástroje, což by možná přineslo i vám určitý pocit um, dohledu nebo uspokojení. Eh, ta zpráva obsahuje ještě další podrobnosti, Chtěla bych snad už říct pouze to, že Evropská investiční banka investuje také do rizikových fondů nebo do fondů rizikového kapitálu. Je v tom velice úspěšná. Jsou zde však určité oblasti, které se možná překrývají nebo v budoucnu se mohou překrývat. Takže by bylo dobré, aby všechny finanční režimy, všechny ty režimy financování byly zjednodušeny a aby bylo jasně řečeno, k čemu jaký nástroj sou, slouží aby nedocházelo k tomu překrývání. To je jenom jedno z takových našich doporučení. Také máme ještě některé konkrétní otázky, které vám budu muset položit, protože to je určitá povinná součást této prezentace, takže já to udělám co nejrychleji. Jsou to otázky, za prvé, nebo otázky, které jsme my si položili při tom posuzování. Za prvé, zda byly cíle splněny a zda ty cíle byly jasně definovány předem. Odpovědí je, že ano, cíle byly jasně stanoveny a provádění jak na straně Evropské komise, tak na straně EIB byly velice účinné a velice úspěšné podle našeho hodnocení. Jedná se také o nástroj, který působí proti anticyklickému vývoji. Také je to nástroj s velkým pákovým efektem, může získávat peníze na trzích velice úspěšně, e, funguje případ od případu. Provádění se ukázalo být velice úspěšným, také se zaciluje i na malé a střední podniky. Nicméně takovou slabostí je to, že některé cílové skupiny nebyly dostatečně um, adresovány, nebo že tedy ten projekt se na ně dostatečně nezacílil, například ty malé a střední podniky a výzkumné infrastruktury. Líbilo by se nám více projektů infrastruktury, které by žádaly o finance z tohoto nástroje. Také bych, teď mě jenom tak ještě napadla taková myšlenka, že je, máme zde například velice zajímavý projekt Europeány. Já vím, že Evropský parlament má na tomto projektu zájem a možná právě tento nástroj na sdílení rizik by byl eh, velice dobrý pro projekt Europeána, ale to mě jenom tak napadlo právě teď, když o tom mluvím. Dále, položili jsme si otázku, eh, zda je o tento nástroj zájem. Ano, ukázalo se, že ano, dokonce už ten zájem předčil veškerá očekávání která jsme na začátku měli. Další otázkou bylo, jaké máme důkazy, že ten nástroj funguje. Už se budu opakovat, jedná se o široké geografické pokrytí, e, také pokrytí různých cílových skupin, jak, takže to byly malé a střední podniky, spíše tedy méně a větší a střední podniky e, do větší míry. No a pak další otázkou, nebo otázkou je, proč se nám nedaří tolik eh, eh, obracet se na malé a střední podniky, nebo proč eh, se malé a střední podniky na nás ne, neobrací tak často, jak jsme si představovali. Myslím si, že náš zpravodaj se tomu velice věnoval, právě této otázce. A další otázka, která je důležitá, nejenom pro EIB, ale pro všechny. Důležité je, abychom zajistili v členských státech partnerské banky. Pokud se nemýlím, tak zatím jsou zde pouze dvě partnerské banky. A ta jedna je teď eh, jakási novopečeno, novopečená banka. My bychom chtěli mít zcela jasné, jasnou spolupráci. Stejně tak dobře, jak pracujeme s Evropskou investiční bankou, tak bychom potřebovali aby nám členské státy řekly, jaká banka se u nich na toto soustředí a která se pak bude soustředit na spolupráci s malými a středními podniky e, v té příslušné zemi. Docházelo by také ke sdílení rizika, nemuseli bychom e, vydělávat tolik peněz na těch trzích a také bychom zajistili, že jednotlivé členské země by měly lepší přístup k těmto nástrojům a konkrétně tedy ty jejich firmy. Zatím je to tak, že pokud ten projekt je e, v ceně méně než 7,5 milionů, tak musí být financován pouze členským státem. Teprve když je to větší projekt, tak může být financován tímto způsobem z Lucemburku. Máme zde ještě nové další nástroje nebo další myšlenky financování. To je vše v dokumentu, který máte před sebou. Velice ráda si s vámi ještě pohovořím podrobněji. Chtěla jsem vás takto ve stručnosti informovat a velice vám děkuji za pozornost. Mnohokrát vám děkuji za velice podrobnou analýzu. Myslím, že to bylo opravdu přesvědčivé a mám tady již prvního kolegu, který si přeje vysloubit, Kristián Ele. Chtěl bych vám eh, za prvé poblahopřát za tuto zprávu. Já jsem ten po Slední přeživčí z toho trialogu, když jsme se tomu věnovali, tehdy jsme položili komisi 30 otázek, které se týkaly tohoto nástroje. Ona v podstatě nebyla schopná odpovědět ani na jednu jedinou, ale Právě z tohoto hlediska je zajímavé, že ta zpráva je opravdu velice dobrá. Já jsem si pečlivě pročetl a chci říci, že je opravdu skvělé, když socialistická kolegyně prokáže, že má ekonomické odborné znalosti. To nás jakožto EPP velice těší. Ta zpráva v podstatě hm, se vrací k určitým otázkám, které jsme tehdy také měli a já bych se tomu chtěl krátce věnovat. My jsme tehdy řekli, že Evropská investiční banka do toho musí být zapojena, ale že tam musí být eh, zapojena i národní úroveň. Proč? Protože investiční banka měla zájem o to, aby ty tranše byly co největší. A my jsme tehdy si vynutili, že to bude ta nejnižší tranše, těch 500 milionů. Evropská investiční banka ji chtěla mít větší, protože to pro ní znamenalo méně práce a větší výdělek. My bychom si tedy měli zvážit, když nyní slyšíme, že v podstatě máme pouze dva národní intermediéry. Zda bychom měli eh, ve světle tohoto nerovnováného geografického rozdělení eh, to jinak svážit. Samozřejmě to není pouze tím programem, ale je to tím, že existují pouze dva národní zprostředkovatele, například v Rumunsku. A oni tam mají potom samozřejmě větší problémy s tím ty půjčky využít. A druhá otázka je otázka velikosti. Týká se to těch tranší, o kterých jsem hovořil. Když chceme mít více malých a středně velkých podniků, tak samozřejmě ty tranše musíme udělat nižší, protože malý a středně velký podnik nesmí více, eh, než, mít více než 250 zaměstnanců a 50 milionů obrat. Takže takovýto eh, podnik si jistě nevezme půjčku ve výši 500 milionů. Takže si musíme eh, říci a zvážit, jak zda je toto vůbec realistické buď si řekneme, chceme pomoct malým a středním podnikům, nebo si řekneme, že prostě je to evropský inovační instrument a že chceme zapojit pouze velice dynamické malé a střední podniky. A v tom případě bychom mohli zůstat u té velikosti tranše, kterou máme do posud. A další je to politické rozhodnutí. A další věc. A týká se to otázky, kterou jsem již položil panu Smicovi. Tehdy jsme byli ochotní prvním kroku dát k dispozici 500 milionů, tedy výjmout z programu Richard 500 milionů a v druhém kroku eh, přistoupit eh, k podobnému postupu. Ale je třeba si uvědomit, že ta výhoda, která vzniká společně s tím pákovým efektem, je jedna věc. A pak se máme tu nevýhodu, totiž, že by došlo k tomu, že vlastně z mm, programu výjmeme jednu miliardu a je důležité, aby tedy paní komis komisařka nám podkysla um, politickou odpověď do budoucna, protože pokud se máme určitý rozpočet, tak je to důležité to financovat z inovační části rozpočty a není možné, abychom to financovali v neprospěch financí na výzkum. Je to politické rozhodnutí, proto jsme řekli, že je důležité, aby generální ředitelství a komisařka nám to jasně osvětlili v širším kontextu, co hodlají učinit v budoucnosti, jaký podíl bude mít klasická věda a jaký podíl budou mít inovace. A poslední věc, myslím si, že je to opravdu důležité, abychom ještě jednou uvěřili, Jaký inovační faktor to skutečně má? Například firma jakožto Philips, velká evropská firma, ale je to pouze příklad, mohli bychom vzít kteroukoliv jakou firmu. Velké firmy refinancují své inovační náklady ve výši 11 až 12 Interně znamená to tedy, že výzkumní, výzkumné oddělení má určité prostředky a musí ze svého rozpočtu refinancovat veškeré inovace ve výši 11 až 12 Samozřejmě velké e, firmy mají tedy pomocí tohoto nástroje možnost si brát půjčky na trhu mnohem výhodněji. K čemu dochází? Interní referenční náklady na inovaci se přenáší na externí, pokud ty externí jsou potom levnější. Takže si můžeme klást otázku, zda to vede velké firmy k tomu, aby přistoupili k jiným pro, projektům, anebo že jim v podstatě poskytujeme mnohem lepší eh, peníze pro to, aby provedli projekty, které již by stejně měly naplánované a financovali by je z vlastních zdrojů. Tímto způsobem je pomoc pouze výhodně refinancují. A chci říci, že důvod, proč byl nástroj využíván, je ten, že firmy nejdříve snížily náklady na inovace a potom byly ochotní si brát půjčky na kapitálovém trhu. Ale otázka je tato. Když máme normální ekonomickou situaci, tak zda v tomto případě se nejedná o subvenci na investiční náklady. Takže je to nástroj, který stimuluje inovace, anebo je to takováto subvence. My jsme byli na počátku nedůvěřiví, protože tehdy jsme eh, získali definice, kde se ukázalo, že je samozřejmě jednoduché otáčet větší množství peněz. Takže já se chci zeptat, jak eh, odlišené jsou podmínky, jak diferencované jsou podmínky pro takovéto půjčky a jaká evropská přidaná hodnota tím vzniká. A to je třeba velice kriticky proskoumat. A já si myslím, že ty otázky, které jsme vložili tehdy, které se které, že já si myslím, že oni vedli k diferenciaci tohoto nástroje. Tehdy to bylo velice abstraktní a já si myslím, že nyní máme velice dobře fungující nástroj. A proto je možné eh, říci, nebo alespoň zvážit to, že poskytneme těch dalších 500 milionů, ale měli bychom to učinit pouze v tom případě, kdy nám genera- pokud nám generální ředitelství jasně řekne, jaké má představy o budoucím rozpočtu. Doposud jsme vlastně to dobře neprošetřili. My jsme vlastně výzkumu odebrali jednu miliardu a tuto miliardu jsme dali eh, do průmyslových inovací. Možná je to správný postup, ale není možné to tak eh, provozovat i v budoucnu, protože jinak bude docházet k tomu, že budeme vlastně odvybírat eh, z našeho rozpočtu pro výzkum prostředky pro takovéto nástroje. Takže my to potřebujeme jako dodatečný rozpočtový prostředek a ne, že se to bude zprát z prostředků pro klasický výzkum. Děkuji. Kolega Nisteroj. Ano, děkuji. I já jsem chtěl učinit několik připomínek, co se týče úspěšnosti celé této cesty, jak ji popsala právě Erika Manová. Jak jsem ji naslouchal, tak musím říci, že nejenom jako předsedkyně hodnotícího výboru se osvědčila, ale sama se tedy do toho eh, zapracovala. Tento nástroj byl úplně nový a tenkrát jsme se ptali, jestli je vůbec odpovědné vyčlenit prostředky z evropského rozpočtu a dát je k dispozici na provozování výzkumu. Já se domnívám, že to musíme hodnotit opravdu tak, že leverage, ten multiplikační efekt je obrovský. Tenkrát jsem si říkal, že infrastruktura výzkumu by se měla posílit, tak jsem si to tenkrát představoval, že se ty prostředky mají vyčlenit na infrastrukturu, ale právě infrastruktura se dostala do pozadí. To je pro mě nesmírně zajímavé a budu o tom přemýšlet. Jinak mám samozřejmě obdobné otázky, jak eh, velké podniky, které se eh, refinancují a musíme si položit otázku eh, součtu těch efektů, čeho dosáhneme navíc, co bychom jinak nedosáhli, ale jinak se na to dívám pozitivně. Možná se musím podívat na strukturální fondy a uh, Eh, ty, to nemusí být jenom eh, z oblasti výzkumu. Velice důležité jsou i inovace. Já jsem se na to ještě pořádně nepodívala, ale ta stránka, kde je uvedeno 10 bodů, je jasná, co je tedy nahoře, co je dole a inovace je eh, dole a tady musíme také kreativně uvažovat, využít strukturální fondy a podobně právě v dnešní době Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla eh, vyjádřit potěšení z toho, že vážená kolegyně eh, paní Man je dnes v Evropském parlamentu. Já nic proti eh, panu kolegovi, ale jsem velice ráda, že paní Erika Manetu vystupuje jako expertka a to je příklad osvědčené kvality a prvotřídní práce. A měla bych také otázku, eh, kterou uvedli oba předřečníci k tomu výkladu, který máme také písemně. Je tu zcela jasně eh, definováno, že se nepodařilo podchytit malé a středně velký velké podniky a jak o tom hovořil kolega Eiler eh, o těch prostřednících členských, eh, vůči členským státům hovoří o možnosti prostřednictvím tohoto finančního nástroje získat podporu a e, aby e, malé a střední podniky měly přístup k místním bankám. To je velice dobrý přístup a obě experti se na to dívají stejně a potom bych ráda navázala na to, protože mě zcela překvapilo, jak o tom hovořil kolega Van Nistelrooy, e, je to, že tento nástroj se vůbec nepoužil pro budování infrastruktury. Já bych bývala očekávala jiný vývoj. A my v parlamentu diskutujeme právě o tom, zda bychom měli zavést eurobondy, diskutujeme o otázce, jak financovat evropské energetika, výzkumná zařízení nebo evropskou energetickou infrastrukturu o celé řadě dalších věcí a já jsem si říkala, že takovéto nástroje by byly zvláště vhodné, abychom dosáhli multiplikačního efektu. Proto se ptám, máte nějaké vysvětlení, proč, eh, že RSFF se projevil v této oblasti tak málo a pokud je tu nějaké vysvětlení, co je třeba učinit, eh, nebo proč eh, nebo tento nástroj by eh, měl být tedy dobře přijatelný a měl by být ještě atraktivnější. Paní Rea Madurel. Muchas gracias, señor presidente. Señora Děkuji, pane předsedo. Paní Manová, já jsem velice ráda, že jste opět zavítala mezi nás a blahopřeji vám k vaší skvělé práci. chci říci, že ví, že existuje celá řada skvělých osobností u socialistů, zejména v hospodářské oblasti. RSFF je velice zajímavý nástroj, který funguje v zásadě dobře a měl by existovat i v rámci SMFP. My jsme obdrželi informace, a vy jste to potvrdila, že v rámci velkých průmyslových projektů to funguje lépe. Jsou to eh, projekty, které dosahují určitého rozměru. U těch menších projektů jsou jisté problémy, tam to tak dobře nefunguje, zejména se to týká malých a středních podniků. Vy jste uvedla několik příkladů. Eh, co se týká těch riskantních projektů, které jsou i navzory tomu velice kvalitní a které jsou předloženy skupinami výzkumníků, tak tam to nefunguje moc dobře. Vy jste hovořila o zapojení malých a středních podniků. Já se chci zeptat, co by bylo možné učinit pro to, aby se lépe zapojily i univerzity, které jste zmiňovala. Děkuji, říká pan předseda. A nyní bych dal paní Manové. Eh, prostor pro odpovědi. Ano, já budu velice stručná, budu se věnovat té první části a pak předám slovo svému kolegovi Sojotomi, který převezme tu druhou část. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste toho mínění, že že jsme se to chopili dobrým způsobem. Opravdu mě velice potěšilo, když jsem to slyšela. Vyjádřila by se k tomu, co řekl kolega Eile a kolegyně Angelika Niblerová. Já bych se soustředila na dva body. Byla bych trochu opatrná s tím pojmem průmyslové inovace. Když se na to podíváme přesně, tak zjišťujeme, že mnoho projektů, a samozřejmě vám můžeme dát veškeré ty informace, které se s tím pojí, e, všechny veškeré projekty a tak dále. Celá řada projektů přesně pokrývá ty mezery, které jsme v minulosti měli. Vždy jsme dávali peníze do, na výzkum, výzkum, na vědu, vědu, vědu, výzkum tedy a pak eh, vlastně jiné prostředky jsme neposkytli. Pak byl konec. A všichni ostatní, kteří chtěli investovat trošku jiným způsobem, tak eh, byli odkázáni pouze na trh. My jsme tedy nyní poskytli peníze i na jiné věci, ať už to jsou věci, které probíhají ve firmách, či v univerzitách, či kdekoliv jinde. Takže si myslím, že když se na to podíváme z výzkum z ekonomického hlediska, když si to propočítáme, tak si myslím, že ten čistý inovační a výzkumný podíl je asi tak ve výši 50-60%, ale to by bylo třeba ještě přesně propočítat. Ty informace mám jistě rádi dodatečně poskytneme. Druhá věc je otázka malých a středních podniků. Jistě, my máme eh, dvě samostatné záležitosti, které ještě přijdou v roce 2010, ale co se týče toho klasteru eh, u Philipsu, tak já jsem si to propočítala a máme tam vlastně 40 malých a středních podniků. U MedInvestu, to je ještě jiný klaster, eh, tam je zapojeno pět malých a středních podniků. Takže Pravděpodobně to je tak, že malé a střední podniky potřebují určitý kontext, určité okolí, pokud se jedná o velkou částku. Myslím si, že to vlastně není špatná věc. Zda to bude v oblasti energetiky nebo klasických přírodních věc. Oni prostě potřebují jisté okolí. Pokud ty sumy, které jim předkládáme, drasticky snížíme, tak je to možné eh, potom mm, dělat pouze pomocí těch zprostředkovatelských partnerských bank. Mohly by to být také lokální banky, které potom budou mít k dispozici odpovídající zdroje a odpovídající know-how, ale bude to obtížnější. Proč tomu dokází tak málo často? nezapomínejte na to, že že jak vypadaly ty zprostředkovatelské banky v posledních letech? Oni v podstatě vůbec neměli zájem na tom poskytovat půjčky mm, na takové rizikové záležitosti, protože oni se tak vystavují riziku, že by ztratili svůj rating. Takže ono to pro ně bylo příliš riskantní. A já mám Domnívám se, že pokud se hospodářská situace trochu zlepší, tak se zlepší i situace v této oblasti. A nyní se vyjádří kolega Lixitek k infrastrukturám a k těm univerzitám. Dovolte, abych začal připomínkou pana Ehlera. Do určité míry je to posun nebo změna z paradigmatu. Změna paradigmatu je složitá, abychom eh, Eh, odhadli, jaké to bude eh, z dlouhodobého hlediska. A já souhlasím, že teď hovoříme o střednědobém horizontu ale tady je poptávka po nástrojích a trady, které po nich volají, ty midcaps, velké podniky, to je všechno indikativní, jak je vnímán tento nástroj na trhu a to nám dává určité náznaky a doporučení. Za prvé e, zohledňujeme malé a středně velké podniky, děláme tedy určité e, doporučení a ta e, tranče 7,5 milionů byla příliš vysoká. Musíme hledat alternativy a je to specifický návrh, který má zkrátku frisbee jako určitá alternativa. Abych navázala pana Van je strukturální fondy Eh, jsou tu eh, eh, nástroji JASPIS a další, to nemusíme čekat, máte pravdu. Strukturální fondy můžeme mnohem přímněji využívat než místní banky. Takže závěrem bych chtěl říci něco k infrastruktuře máme 200 50 milionů. To se zdá, že je velké množství prostředků, ale není to, eh, kolik bylo očekáváno. Skutečnost je taková, že změna paradigmatu máli vést k plnému financování, by eh, bylo příliš brutální. Takže když se zabýváme infrastrukturou, je velice obtížné získat eh, nepřetržité příjmy, aby se ta eh, půjčka splatila. Mnoho z té infrastruktury se týká základního výzkumu a získává příjmy z půjček, ale možná, e, e, že ne tak, jak byl RSFF koncipován. E, máme tu tedy tu, takový ztracený princip. To bude první ztráta a, a bude to v část vysokého rizika. A e, to, co jste říkal vy, pane Hillary, je to v souladu s tím, že nevíme dost dobře, kde je přesný podíl této infrastruktury, proto musíme tedy zjistit, e, ještě tedy nemůžeme e, modifikovat tento na stroj, protože je tedy zatím nedostatečný zájem. Pokud ještě mohu říct univerzity, to je obdobné, tady jsou eh, pravidla v jednotlivých členských státech, které eh, neumožňují umožňují univerzitám eh, využívat půjček a také nástroje EIB nejsou ve stejné kategorii jako RSFF, například britské univerzity, takže to je zcela jiná situace a jsem překvapená, překvapen, že takový výzkumný institut jako Karolínská univerzita se věnují eh, zdravotnickému eh, výzkumu, eh, což generuje příjmy. Děkuji. Dobře, kolegyně Ford chtěla ještě doplnit jednu větu, ale pokud všichni začneme se k tomu vyjadřovat, budeme mít problémy. Děkuji, já se omlouvám, že se zeptám až teď, protože jsem byla na jiném výboru. Mám několik otázek na vyjasnění věcí, které nechápu. Na prvním snímku říkáte, že se nejedná ani o granty, ani o dotované půjčky, protože eh, účtujete tržní sazby, tržní úrokové sazby. Ale já si myslím, že to záleží na situaci na trhu. Takže já jakoby odbornice na finance to trošku nechápu. Možná byste to mohli ještě vysvětlit, protože jedná se vlastně o veřejné peníze, kde jsou, které se nabízejí. Za druhé, pochopila jsem, že dnes plyne čtvrtina těchto prostředků, eh, pardon, že tedy ta, ty prostředky se soustředí asi ve čtvrtině členských států, to znamená, že to není rovnoměrné. Uh, proč to tak je? Je to proto, že ty ostatní členské státy se zatím nezačaly ucházet? Nebo proto, že třeba některé členské státy mají vlastní nástroje, o čem jste hovořil, a tím pádem tedy se k těm penězům mohou dostat jiné členské státy? Děkuji. Ano, já chci říci, že je to pro všechny členské státy. Začalo to v roce 2007. První roky ta účast byla slabší. A dnes eh, vidíte, že celkem 19 členských států využívá tento nástroj. Samozřejmě, že bychom chtěli, aby se hlásilo všech 27 členských států, ale myslím si, že eh, v této počáteční fázi je to spíše pozitivní výsledek, určitě to není nic negativního. Víme, že Německo je zde velice silně zastoupeno, je zde mnoho důvodů proč, bohužel asi nemáme dost času, abychom o tom pohovořili podrobně. Možná bych se s vámi ještě mohla setkat bilaterálně. Hovořila jsem také o Francii. Francie má vlast, podobný nástroj na vnitrostátní úrovni, trochu se liší, ale právě to je třeba důvod, proč se Francie o tento nástroj tolik neuchází. Otázka, která se týkala toho financování. Nesmíme zapomínat na to, že peníze, které pochází z rozpočtu Evropského společenství, tak ty peníze tam zůstávají jako záruka. To znamená, že ty peníze ze strany Evropského společenství se nepoužijí, ledaže by došlo třeba k určitým ztrátám. A ty peníze, které se používají, ty jsou, to jsou peníze, které se vlastně získají na finančních trzích. O tom není žádná pochyba. Myslím, že zde máme i zástupce Evropské investiční banky, který sedí někde v sále, takže chci ještě zdůraznit eh, o to, eh, že ten, ta jedna miliarda je veřejná, ale ty ostatní peníze už jsou vlastně získané na finančních trzích. Já mám technickou otázku. Tady jsme v trialogu sformulovali eh, určitý dokument, který vlastně tu druhou tranži dal do rozpočtové výhrady. Z technického hlediska eh, s rozpočtem zachází rozpočtový výbor, ale my jsme byli ti, kteří v trialogu vyjednávali o těchto rozpočtových otázkách. Jiří Buzek, pan Čitěstr, já a další kolegové. Otázkou je nyní to, že si musíme dát pozor, aby se nám nestalo to, že v rámci rozpočtového procesu to i prostředky výbor pro rozpočet prostě uvolní. Protože ta rozpočtová výhrada, kterou tam máme, nezněla v tom smyslu, že bude přeskont polovně v období a pak budou automaticky vydány k dispozici eh, finanční prostředky. Tak to nebylo. My jsme řekli, bude přeskum a teprve potom rozhodneme, zda tyto prostředky uvolníme. Tedy z technického hlediska si musíme rozmyslet, jak budeme postupovat. Ano, já to zaznamenávám, tuto poznámku, budeme o tom hovořit na příští schůzi koordinátorů a v případě potřeby to dáme na pořad jednání. Je to dobrý poukaz, děkuji za něj, sekretariát to ověří a pak eh, se dohodneme na postupu buď na schůzi koordinátorů, nebo to budeme mít na příští pořadu jednání. Děkuji Erice Manové, děkuji panu Svetovi, Vím, při, velice děkuji a loučím se s nimi. Mach's gut, Děkuji, dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jde o akční plán pro energetickou účinnost. O tom jsme hovořili již několikrát. Je to revize tohoto plánu, máme zde pozměňovací návrhy. Je jich hodně. Hodně návrhů znamená také velký zájem o téma, to je dobře, ale znamená to také mnoho práce. Takže já bych předal slovo kolegu Pencenovi. Energieffektivitet a energibesparelser er jo den billigste a hurtigste måde at Děkuji, pane předsedo. Když tady hovoříme o úsporách energií, potom to znamená, že nebudu hovořit o detailních oblastech. My jsme již jednali v našem výboru o této zprávě a všichni víme, že energetická účinnost je opravdu velice důležitou otázkou. A to způsobilo, že bylo předloženo 422 pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy se dotýkají všech možných oblastí energetické chudoby, zdaňování v oblasti energetiky, dopravy, otázky zelených bank a tak dále a tak dále. Pozměňovací návrhy se také týkají oddělení eh, eh, distribuce od produkce a potom také pozměňovací návrhy, které jistě povedou ke kontroverzním eh, názorům. Víme, že energetické trhy jsou z části globalizovány a názory na to se také liší co se týče cílů v oblasti energetické účinnosti. A nyní pozměňovací návrh 17, odstavec 1. Pozměňovací návrhy chtějí dosáhnout toho, aby tyto cíle nebyly závazné. Závazné cíle předpokládají existenci účinných nástrojů. A nemůžeme to mm, celé omezovat. EPP je pro stanovení společných cílů, které je třeba e, uskutečnit, teď jsou závazné či ne. A EPP se domnívá, že po hodnocení v komisi bude možné navrhovat v jednotlivých členských státech individuální cíle protože existují také národní akční plány pro dosažení energetické účinnosti. Dále je třeba se dohodnout na pravidlech a omezené možnosti rozpočtu Evropské unie eh, by měly být ale podle možnosti využity. K odstavci 3 a 4 byly předloženy pozměňovací návrhy, které hovoří o směrnici o energetických službách. Dále byly předloženy návrhy, které se týkají energetické účinnosti budov. Navrhuji, abychom se soustředili pouze na veřejné budovy jako školy, administrativní budovy a podobně Pochopil jsem to tak, že zelení, ALDE a další skupiny si přejí, abychom se zabývali všemi typy budov. A dále směrnice o ekodesignu, to je, domnívám se, tím nejlepším nástrojem, abychom zvýšili energetickou účinnost. Eh, bude tato směrnice nejlepším nástrojem a hodnocení Evropské komise ukázala, že od roku 2020 budeme mít 141 gigawatu ročně. To bude roční produkce, která odpovídá spotřebě eh, země, jako je Itálie. Dále pozměňovací návrh 24, nebo spíše odstavec 24. Také pracujeme na kompromisních pozměňovacích návrzích. A máme-li společně nalézt eh, nástroj inteligentního financování, pak to komise jistě také zohlední. Existují nejrůznější tování, abychom dosáhli opravdu co největší míry úspor a eh, ještě vytvořili pracovní příležitosti zelení, předložili eh, na vrch na vytváření tzv. zelených bank, ale nevím, zda jsem tuto tematiku správně pochopil. A jsou samozřejmě experti, kteří se vyznají v oblasti zelených investic. A přitom musíme samozřejmě přihlížet k ekonomickým hlediskům. Snažím se dospět ke kompromisům, protože musíme společně vyslat takový signál, aby bylo jasné, že Evropa musí být konkurenceschopná v oblasti energetiky a současně musíme vytvořit pracovní příležitosti eh, v oblasti středně velkých podniků. Eh, Tvrdí se, že stoupají ceny za energie. Dnes jsme již vedli jinou debatu na otázku energetiky. Víme, že různé politické skupiny zastávají různé názory a e, víme, že se budeme muset ještě více zblížit, abychom vyslali jasný signál komisi. Mám celou řadu žádostí. Začneme s tínovou zpravodajkou paní Thompson. Děkuji, pane předsedo. 12. prosince 2008 jak eh, parlament, tak i eh, Evropská rada se eh, rozhodly hlasovat pro směrnici o obnovitelných zdrojích energií, což znamená, že 20 spotřeby energií v Evropské unie má být vytvořeno z obnovitelných zdrojů. A základem bylo především zabezpečení dodávek energií. Proč to bylo tak důležité rozhodnutí? Byl to začátek nové společné energetické politiky, ale v neposlední řadě to eh, bylo nejdražší, nejdražší a největší investice v historii Evropské unie, o kterých jsme vůbec rozhodovali. Když se tedy podíváme na eh, tuto tématiku, musíme uznat, že 20% z něčeho není fixní číslo. 20% je prostě 20% podíl. A to apeluje na naši odpovědnost, když spotřebováváme energii. Eh, nesmíme tyto výdaje navyšovat, musíme být odpovědní a eh, usilovat o účinnost, aby e, tato e, směrnice o obnovitelných zdrojích byla únosná pro občany, musíme e, spotřebovávat méně energii. To je prostě logické. A měli bychom se zaměřit na směrnici o energetické účinnosti. Promiňte, já nevím, proč by to měl být kontroverzní, proč bychom eh, se měli zaměřovat na zabezpečení dodávek. Proč jsme proti závazným cílům? Eh, protože máme závazné cíle u směrnice o obnovitelných zdrojích a my jsme odpovědné osoby a eh, když tu nemáme závazné cíle, když směrnice nemají závazný charakter. My jsme přece již měli tu směrnici o energetické účinnosti. 20% závazný cíl, ale co se stalo? Nedosáhli jsme stanoveného cíle. Pocházím z Dánska a to není žádnou výhodou, ale od roku 1979 jsme v Dánsku eh, nespotřebovali Eh, více energií. Za těchto 30 let zůstala spotřeba energií na stejné úrovni, protože všechny vlády, ať eh, středové nebo pravicové nebo jiné, eh, se na to zaměřily. Musíme se tedy zaměřit na oblast energetické účinnosti, abychom nespotřebovávali více. A já to vyjádřím v eurech protože jde o peníze našich obyvatel. Energetická účinnost je vhodnou cestou, eh, jak bojovat s chudobou. Slyšela jsem od eh, zástupce Maďarska eh, v tomto novém členském státě 10 obyvatelstva vynakládá 50 ze svých příjmů v zimě na energetické účely, na vytápění. Měli bychom tedy stanovit závazné cíle v otázkách energetické uh, uši, účinnosti, protože jinak to není logické, paní Hol. Thank you. Um, I... Děkuji, pane předsedo. Nejprve děkuji panu Bensnovi za práci, kterou odvedl na této práci. Je to veliká, veliký úkol, protože zde bylo asi 420 pozměňovacích návrhů. Zpravodaj byl velice eh, spolupracoval velice dobře, také jsme měli několik schůzek eh, mezi stínovými zpravodaji, včera ještě bude zítra. Takže já si myslím, že jsme nakonec vytvořili dokument, o kterém se může dobře hlasovat. Začali jsme dobře, nicméně stále ještě je určitá práce, kterou musíme dokončit. A ještě musíme vyladit některé Eh, drobné detaily, zejména během toho tyrkisového týdne. Je se několik otázek, kde eh, jsou rozdílné politické názory a doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu, které by, se kterými by souhlasily všechny politické skupiny. Zejména se to týká těch závazných cílů, ale nevím, zda se nám podaří přesvědčit všechny frakce. Dále jsou zde věci, na kterých eh, se všichni shodneme. Souhlasím s tím, že je důležité zaměřit se na veřejné budovy. Je důležité, aby veřejný sektor šel příkladem a aby podpořil vznik nového trhu, který také podpoří vznik nových malých a středních podniků, které by nabízely energeticky účinné služby a Poté, co veřejný sektor půjde příkladem, tak se mohou přidat i ostatní. Myslím, že bychom měli hovořit o stávajících, o existujících budovách obecně, ale je zde nebezpečí, že v roce 2025 zjistíme, že ten počet eh, energeticky neúčinných budov bude stejný, takže měli bychom se pokusit zvýšit eh, objem renovací u stávajících budov. Dále, co se týče financova- mechanismů financování, tak souhlasím s tím, že to je velice důležité téma. E, vycházíme ze směrnice o energetické náročnosti budov a myslím, že nyní bychom měli zatlačit na členské státy v tom smyslu, aby zavedly určitou formu financovacích, finan, e, finančních režimů, protože zatím má každý členský stát trochu jiný režim financování. Opět by to mohlo také posílit příležitosti pro malé a střední podniky a i pro domácnosti. A ještě co se týče dopravy, tak také bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Myslím si, že bychom mohli připravit některé podrobné kompromisní pozměňovací návrhy, asi se nám nepodaří zapracovat všechny pozměňovací návrhy do jednoho, ale mohli bychom vytvořit takový podrobný kompromisní pozměňovací návrh, který by přenášel explicitní doporučení pro komisi, aby komise jasně pochopila, co vlastně od nich žádáme. A myslím, že bychom měli stále dokola žádat komisi, aby přinesla nové návrhy ještě předtím, než se setkají 4. února zástupci jednotlivých členských států, protože bychom chtěli být součástí výsledku celého toho procesu. Nyní pan Žado. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já bych ze své strany chtěl podtrhnout, že jsme měli velice dobrou spolupráci s panem Bencenem a doufám, že v ní budeme moci i pokračovat a že se jasně projeví na výsledné podobě zprávy. Již eh, po několik týdnů velice dobře a konstruktivně spolupracujeme a je to opravdu velice pozitivní záležitost. Myslím si, že Kolegové socialističtí a liberálové již velice dobře popsali stav věci. V určitých věcech máme rozdíly, například v té otázce těch závazných cílů v energetické účinnosti. Pan Benz ještě jednou poukázal na pozici EPP. Já si myslím, že on nyní, jakožto zpravodaj, by měl zhodnotit, jakým způsobem by mohl vypadat možný kompromis, kde je se, tak jak si říkají, rýsuje možná většina. Jaký smysl má vůbec zpráva z vlastního podnětu? Já si myslím, že to není žádné nařízení. A proto by vlastně ona měla vyslat v první řadě politické signály. My dobře víme, že 4. února se bude konat důležitý summit, který se bude věnovat tomuto tématu. A já si myslím, že ta zpráva by měla ukazovat perspektivy, pak mě, měla obsahovat určité lhůty. To je obsaženo v řadě pozměňovacích návrhů. Pak by tam měly být akční plány pro energetickou účinnost před 4. únorem, abychom zajistili, že vlastně eh, šéfům vlád a stát již předložíme jakýsi plán a vyhodnocení. Pak dále směrnice o energetických službách, kterou potřebujeme ještě před létem 2011. A pak si myslím, že u těch budov je třeba vyslat jasný politický signál v naší zprávě. Pravděpodobně bychom si o tom ještě mohli pohovořit s panem Bencenem, ale mám pocit, že momentálně nám chybí trochu ctižádosti, protože zatím to nevypadá na ctižádostivé cíle. Samozřejmě zrenovace budov je důležitá, ale je třeba, abychom tam neměli pouze indikativní cíle, ale důležité, velké cíle. Mohli bychom říct si například, že do roku 2040 je třeba zrenovovat veškeré budovy v Evropě, protože já si myslím, že pomocí této zprávy bychom opravdu mohli vyslat jasný politický signál před summitem šéfů vlád a států. Děkuji a nyní má slovo paní Koralská Bobinská. Děkuji. díky této správně můžeme skutečně vyslat signál, ale nebudeme moci zrenovovat všechny budovy a to je jistě jeden z těch hlavních problémů. Máme samozřejmě velice ctižádostivé cíle, ale zatím nerealizuje ani to, co již máme písemně zakotveno. Nyní dnes dopoledne jsme schválili společný eh, postoj o závazných cílech v této oblasti a měli bychom se tedy držet toho, co jsme dnes dopoledne schválili. Ty zprávy na sebe navazují a je třeba k ním přistupovat eh, jako k balíčku a já si myslím, že je důležité, aby náš výbor ohledně tohoto tématu hovořil jedním hlasem, protože by vypadalo dost zvláštně, kdybychom v jedné zprávě stanovili něco, co potom v druhé zprávě bude jaksi oslabeno či formulováno zcela jinak. A týká se to těch cílů. Takže já opravdu apeluji na to, abychom pokud vysíláme signály, tak aby tyto signály byly koherentní. Právě proto, že v únoru na tom samitu se bude jednat o, těch, o obou zprávách. Co se týče těch závazných cílů, když jsme o nich hovořili na naší skupině, tak se objevila základní otázka, totiž to, že bude velice obtížné to realizovat. Bude to další náročný cíl, který v podstatě realizovat nejde, protože nemáme žádné společenské postupy, nejsme schopni změřit tu účinnost. Nejsme tedy schopni změřit, zda se nám podařilo dosáhnout našich cílů, protože náročné cíly jsou dobré pouze v tom případě, když je možn- kdy je možné je realizovat a také to změřit, protože jinak to jsou pouze prázdné zásady. Děkuji, říká pan předseda a další má, jako další má slovo pan Čemaňský. Děkuji. Naše politická skupina je samozřejmě spokojená, a to nejen s postupem, který navrhl pan zpravodaj, který se velmi osvědčil, ale také s výsledky. Já jsem dnes pedlivě proskoumal kompromisní návrhy a musím říci, že v tom hlavní fokus těch hlavních fokusech eh, se shodneme s panem eh, zpravodajem. Ten kompromis, který se týká těch cílových eh, kritérií, vychází velice vstříc. Operujeme s konkrétními věcmi a zároveň se vyhýbáme řešením, která by byla pouze zdánlivě účinná. Protože bez nástrojů, pomocí kterých to lze prosadit, není možné dávat do zprávy cíle. A další věc. A týká se to všech členských států. Pokud všechny členské státy budou postupovat stejným způsobem, tak se vystavujeme nebezpečí, že náklady na zvýšení energetické účinnosti budou rozděleny eh, nero, jaksi nestejným způsobem. Takže si myslím, že kompromis číslo 7, kde se poukazuje na to, že je třeba zohlednit výchozí situaci, totiž individuální situaci v konkrétním členském státu, tak toto si myslím, že naplňuje minimální požadovky takovéhoto dokumentu, protože nám přeci musí jít o řešení, která jsou férová, spravedlivá, přizpůsobená a která se snaží rozdělit zátěž náklady spravedlivým způsobem. A právě pokud se jedná o tak důležitou oblast, jako je energetická účinnost, my podporujeme i další kompromisy, i ten takový trochu sevřenější přístup k těm cílům, které jsou navázané na sanaci veřejných budov, Týká se to také kompromisu číslo 14, tam jde o ty benchmarky. Myslím si, že opravdu z naší strany můžeme říct, že ty kompromisy jsou velice pozitivní a děkuji. A jako Další má slovo kolega Kakis. Děkuji, pane předsedo. Rád bych podpořil pana eh, Pravodaje v otázce závazných cílů, protože to je velice důležitá otázka. U energetické účinnosti nemáme pouze problém změny klimatu, problém eh, jistoty energetických dodávek, ale máme také pochybení na trhu jako takovém energetická účinnost budov nebo společnosti není z ekonomického hlediska dostatečně eh, vysoká. Musíme tedy zasáhnout, i když řešíme otázky změny klimatu nebo eh, zabezpečení energetických dodávek. Kromě toho máme ještě eh, určité úkoly jako solární panely, průmyslové produkty, tedy většina z nich se bude asi za deset let vyrábět v Číně a pracovní příležitosti odejdou do Číny. Když stanovíme závazné cíle z hlediska energetické účinnosti, hovoříme o pracovních příležitostech, které můžeme zachovat zde v Evropě. Je tu celá řada důvodů. Ekonomika, životní prostředí a e, zabezpečení energetických dodávek. Proč bychom měli stanovit závazné cíle? A v současnosti máme závazné cíle v oblasti obnovitelných e, zdrojů, ale ne u energetické účinnosti. A to nemá smysl, pan kolega Vidal Kvadras. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako ostatní jsem si velice pečlivě prostudoval kompromisní pozměňovací návrhy, které předložil náš kolega pan Benson. Nejprve bych mu chtěl poděkovat jemu a rovněž i stínovým zpravodajům za zaujetí, s nímž pracovali během minulých několika týdnů. Dnes odpoledne jste vzduchem létají dvě klíčová slova. Nejprve to je logika, to říkala Brita Svensnová, a to druhé slovo, které mě zaujalo, bylo slovo ambice. Samozřejmě, že já podporuje jak logiku, tak ambice. Ale v tom evropském smyslu. Protože ambice pro Evropský parlament znamená to, že musíme být zároveň slučitelní s realitou. Naše ambice musí odpovídat realitě. A logika v tom evropském smyslu je něco, co má mnoho aspektů. Máte zde logiku, která se týká ochrany životního prostředí, máme zde logiku, která se týká průmyslového vývoje a tak dále. Brito, já jsem si jistý, že ty nemáš monopol na to, co je logika nebo co je logické. To znamená, musíme být ambiciozní, ale zároveň musíme mít eh, stále na paměti evropskou realitu a musíme uvažovat logicky, nicméně nikdo nemá monopol na logiku nebo logické myšlení. Proto bych vás chtěla předtím trochu varovat. Vítám kompromisní pozměňovací návrhy, které jsou zajímavé. Například Eh, podpora CHP, eh, podpora také eh, podpora tady těch kogeneračních tepláren, dále také podporuji návrhy, které se týkají sanace budov. A nakonec bych ještě chtěl vyjádřit souhlas pozměňovacím návrhem pro odstavec 1. Jedná se o kompromisní pozměňovací návrh. A proč? Protože ten pozměňovací návrh je ambiciozní, um, nabízí možnost rychlé implementace a jedná se o krátkodobý cíl, který nám umožní splnit cíl energetické účinnosti i zejména, eh, ale také je to blízko toho termínu 4. února, kdy se koná rada ve složení. Zároveň je ten pozměňovací návrh formulovan tak, že nechává dostatečný manevrovací prostor, takže každý členský stát se ještě bude moci přizpůsobit eh, po té, co komise zveřejní hodnocení. Myslím si, že bychom zde měli mít eh, dobrý plán, dobrá vodítka k tomu, jaké problémy řešit a kdy je řešit, pokud chceme zvýšit naši energetickou účinnost o 20 do roku 2020. Hovoří se také o individuálních cílech a tato zmínka umožní dostatečnou flexibilitu. Můžeme se dívat na jednotlivé produkty, na jednotlivé postupy. Jsou zde, je zde celá škála možností. Ještě bych si dovolil trvat na jednom bodu. Snižování energetické spotřeby je dost rizikový přístup, pokud pomocí toho chceme zvýšit energetickou účinnost. Protože účinnost znamená, že vyrobíte více a spotřebujete méně. Nejde o to, abychom se snažili pouze o menší spotřebu. Buďme opatrní, protože to je dost riskantní přístup. Pokud chceme, aby naše trhy byly konkurenceschopné, tak důležitou nebo nejdůležitějším rysem je účinnost. Ale ta spotřeba, pokud eh, se podíváme na absolutní čísla spotřeby, tak to může být eh, protichudné. Nemělo bychom se stát eh, vězni vlastních eh, předsudků anebo vězni vlastních plánů. Jsme, žijeme ve skutečném světě, žijeme v Evropské unii a musíme brát v úvahu všechny stávající existující zájmy a dobře je skloubit. Myslím, že tento návrh se snaží o konsenzus. Proto je rozumný a proto jsme jej schválili, nebo proto jej schválíme ve zprávě Kolarská Bobinská. Takže teď najednou se chceme eh, tomu, eh, teď vlastně najednou s tím nechceme souhlasit, když je to v součástí jiné zprávy, ta samá myšlenka. To bychom nepůsobili důvěryhodně. Já bych byl pro, ale myslím si, že nyní ještě musíme být eh, stále, eh, musíme postupovat stejně, jako jsme postupovali v minulosti. Děkuji, pane předsedo. Jako další bude mít slovo kolega Píper. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden jsme v parlamentu rozhodli o tom, že po podnicích chceme, aby po celé Evropě vypláceli minimální mzdu ve výši 60% průměru z mzdy v jednotlivém členském státu. Hovoříme o 20% snížení emisí CO2, chceme mít 20% podíl obnovitelných energií, nyní chceme předepsat pravidlo 20% snížení energetické, zvýšení energetické účinnosti a co kdybychom si ještě vytvořili pravidlo, že prostě podniky musí vytvořit o 20% více pracovních míst. Tím bychom, bychom se zbavili veškerých problémů. Ale um, já bych řekl, že nyní budu hovořit vážně. Myslím si, že jsme dosáhli z té hranice, že zde máme mnoho cílů, procentních cílů a nejsme schopni to z hlediska nákladového zvládnout. Máme zde v celé řadě členských států příjmově slabé rodiny, které nejsou schopné zaplatit tak vysoké náklady na energie. A já varuji před tím, abychom nyní zvolili strategii, která se bude zakládat na závazných cílech pro úspory protože to prostě eh, není v souladu s linií kterou jsme přijeli dopoledne. Tady má paní Kolarská právo. Hovořili jsme se o energetické strategii 2020. Tam jsou velice dobré kreativní možnosti. Pro mě je to jakýmsi centrálním klíčovým tématem, totiž to, co chceme udělat s těmi závaznými cíly té zprávě pana Benstana je obsažena jedna velice rozumná věc, totiž to, že doposud vůbec není vyhodnoceno, do jaké míry vůbec ty směrnice ve prospěch energetické účinnosti byly provede, převedeny do národního práva. Takže vůbec ještě nebyla zhodnocena implementace. Takže já si myslím, že by bylo možná důležité soustředit tady na to, než abychom nyní přidávali závazné čísle, eh, čísla a cíle k legislativě, která ještě není vlastně hotová. Takže já opravdu apeluji na to, abychom nezostřovali eh, naši legislativu, ale spíše využili naši kreativitu. A další, jako další slouví kolega Gírek. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný. Chtěl bych eh, vyjádřit svůj postoj k tomu, co řekl pan Benson. Jednak chci říci, že zcela sdílíme jeho názor na diferencovaný přístup jednotlivých zemí. To, jak budeme s tímto problémem zacházet, se musí orientovat na tom, do jaké míry jsou rozvinuty jednotlivé země. K těm budovám bych chtěl říct si toto. Možná kolegové ze západních zemí přesně neví, jak to vypadá u nás, v nových členských státech, v Polsku, v Rumunsku, na Slovensku. Zde převládají velké, velká sídliště, velké bloky bytů, které je možné velice dobře renovovat z hlediska energetické účinnosti, takže je to velice vděčný úkol. To je možná něco, co by se ještě mělo upřesnit. Uh, Dámy a pánové, ten největší potenciál v oblasti energetické účinnosti je třeba vidět na straně technologií. Existuje něco jako technická energetická účinnost a pak je zde ten hospodářský aspekt. A já si myslím, že většina kolegů zde na to hledí z toho druhého aspektu, z toho hospodářského. A já si myslím, že nesmíme nechávat stranou ty technické aspekty, totiž to, jak velké procento primární energie se přetváří do energie, kterou je možné konkrétně využívat. Takže já bych eh, chtěl říci, že bohužel ten klimatický a energetický balíček, který byl přijat v minulém období, a zejména zpráva Davis o CCS téměř vůbec nezohledňuje další vývoj energií, která se zakládá na uhlí a téměř ho blokuje. Protože ono u, kohlí, u uhlí můžeme dosáhnout účinnosti 60, 70, dokonce i 80 takže já na vás apeluji, protože my máme poradní funkci, radíme komisi, abychom poukázali i na to. A ještě k tomu, co řekla paní Thompson, chci říci, že energetická chudoba je opravdu velice ožehavým problémem. Například v mé zemi eh, průměrná rodina vydá 40 svých výdajů na energie, tedy ne 10%, jak to je v rozvinutých zemích, ale 40%. Děkuji a nyní má slovo pan Nesteroj. Děkuji. Děkuji vám za to, co máme k dispozici a mám pocit, že se nyní dostáváme do jakési nové fáze, že se tak trochu zdalujeme od naší víry v závazné cíle a že nyní eh, bychom měli analyzovat nástroje, které budou moci lépe využívat i členské státy a přiměje to k tomu, aby je využívali. Samozřejmě většina států chce splňovat kritéria, ale nyní čelíme skutečnosti, že členské státy ve svých nyní vypracovávají své plány účinnosti Ale já si myslím, že členské státy by měly lépe komunikovat s komisí a celé by to mělo probíhat tak nějak přísnějším způsobem. Pan Vidal Kvadras velice správně hovořil o tom, že je třeba to řešit komunitárně, že není možné, aby si to každý řešil sám pro sebe. Pokud zde tady budeme mít komunitární přístup místo toho národního, tak by inovace mohly být velice užitečné. Technologie nám poskytují velké možnosti, ale závazná kritéria to prostě nestačí. Děkuji. A nyní se ptám, kolik Benstena zase chce ještě jednou ujmout slova. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsme si zde komentáře, které se týkaly různých témat. V následujících dnech budeme velice plně pracovat. Vidím, že máme ještě spoustu práce, než najdeme body, na kterých se celý výbor i shodne. Já se budu snažit ze všech sil, abych ta společná místa dokázala identifikovat. Je to důležité, aby Evropa byla konkurenceschopná i v budoucnu a také, abychom dokázali vytvářet nová pracovní místa. Pečlivě jsem vyslechl všechny komentáře a budeme se najít řešení ještě předtím, než se bude konat další schůze výboru ITRE. Také v, takže to znamená v následujících týdnech a měsících se budou střetávat i se stínovými zpravodají. Děkuji. Štěstí přeje pan předseda. Tímto bych přešel k dalšímu bodu na pořadu jednání. Termíny se vám známé. 9.11. budeme hlasovat. A dalším bodem je nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů. Spravodajem je pan kolega Janik Žado, takže mu jako prvnímu uděluji slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Promiňte ještě minutku, říká pan předseda, já jsem zapomněl u té energetické účinnosti se zeptat, zda k tomu chce ještě něco říct komise. Je to důležité? Souhlasíte, pane Žado? Promiňte, já vás se omlouvám, ale dal bych přece jenom ještě prostor komisi. Velice děkuji, já budu hovořit pouze stručně. Děkuji za slovo. bohužel bez mikrofonu. Děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat za návrh zprávy. Evropská komise ji velice pečlivě proskoumá. Je pravda, že tam je mnoho různých nových myšlenek, které jsou v souladu i s myšlenkami Evropské komise. Také je důležité uvědomit si, že ty, eh, to načasování je velice vhodné, protože budeme moci sem zapracovat různé nové myšlenky, které se budou moci dále zabudovat i do plánu, které se nyní připravují. Dále zde padla otázka, jak to bude s evropskou účinností na schůzce Evropské rady na začátku února. Samozřejmě, že energetická účinnost tam bude jedním z hlavních témat. A první návrhy ze strany komise o strategii 2020 a o energetických bodech této strategie již brzy. Myslíme si, že ty hlavní myšlenky také umožní další pokrok a další podrobnější rozpracování této strategie. Ještě jednou děkuji. Komise se těší, až bude mít eh, konečnou zprávu a také komentáře výboru ITRE. Um děkuji, já se ještě jednou omlouvám, že jsem na to zapomněl a děkuji panu Žado který je není na řadě. A pauzy jsme využili k tomu, že jsme si zapsali veškeré zájemce o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl krátce poukázat na to, že o tomto tématu se již diskutovalo. Měli jsme schůzi stínových zpravodajů, která proběhla velice konstruktivním způsobem. Také jsme se dorozumívali pomocí mailů. I tam proběhla diskuze a podařilo se nám odstranit určitá nedorozumění. Komise přišla s návrhem nařízení, hovoříme o státních subvencích pro uzavírání nekonkurenceschopných dolů na černé uhlí. V radě potřebujeme jednomyslnost, protože pouze tak je možné změnit návrh eh, Evropské komise. První nedorozumění, které bylo třeba odstranit, je toto. E, nařízení nenavrhuje zavírat doly na černé uhlí, ani nenavrhuje elektrárny na černé uhlí zavírat, ani nenavrhuje nějaké omezení členských států v jejich kompetenci. V nařízení jde pouze o zavírání nekonkurenceschopných dolů na černé uhlí a o způsob, jakým k tomuto zavírání bude, do, do, bude docházet. Takže pokud hovoříme o nekonkurenceschopných dolech, tak to jsou doly, které získávají více než 3 miliardy eur. Zejména to jsou doly ve Španělsku a v Německu. Jsou to doly, které měly tedy mimořádnou úpravy pro státní podpory od roku 1995. Oni v podstatě přispívají k výrobě elektřiny v Evropě pouze v výši 5,1%, takže jde opravdu, zde nejde, promiňte, o zabezpečení dodávek energií, jde spíše o narušování hospodářské soutěže, například vůči polským dolům. To se týká zejména španělských dolů. Takže nejde o to, abychom zde zavírali uh, doly na černé uhlí, či abychom vypracovávali plány pro takovéto zavírání. Toto nedorozumění bylo tedy třeba odstranit. Nařízení se rovněž nevěnuje otázce efektivních technologií v odvětví černého uhlí. To byla také taková jedna z poznámek, které padly v diskuzi. Někteří jsou toho názoru, že v této oblasti existuje velice slibný trh, ale o to v nařízení nejde nařízení jde pouze o zavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů na černé uhlí, které má být tímto usnadněno. Černému uhlí se věnují některá další nařízení, ty potom um, upravují jiné aspekty tohoto odvětví. Jak říkám, já jsem se vždy na základě diskuzí, které jsme vedli, snažil předložit odpovídající změny. Druhá milná představa, která pano, eh, tři, promiňte, třetí milná představa, která panovala, zní takto. Ehm, nařízení by se mohlo týkat investiční subvencí. I zde je třeba jasně říci, že v nařízení nejde o to, aby členské státy mohly investovat do uhlí. Ne, jde o usnadnění zavírání nekonkurenceschopných dolů na černé uhlí. Znáte návrh komise? Ten eh, vlastně platí do roku 2014, jedná se o ty provozní subvence a do roku 2012 mají být poskytovány sociální ulehčení v případě uzavření dolu. A čtvrtá důležitá věc, a to je vlastně od to je věc, okolo které se točila celá debata. Jakým způsobem můžeme přistupovat k sektorům, které mají velké, velké problémy. V Evropě jsme to zažili v textilním odvětví, také v odvětví oceli. Zde je tedy důležitá myšlenka, že je třeba podpořit přeškolování pracovníků, zejména v regionech, které závisely čistě na průmyslu. že je třeba zavést alternativy a myslím si, že bychom se na to v našich eh, diskuzích měli soustředit, totiž na to, jakým způsobem se vyhnout tomu, aby uzavírání dolů vedlo k tomu, že v regionu potom dojde k sociálně velice problematické situaci. A ještě jedna věc, a týká se to také diskuzí, které jsme vedli. Podařilo se nám docílit jakési kompromisu s komisí. Zraní kolegové samozřejmě jsou proto, aby ten systém byl ukončen od roku 2010, ty investice, ty státní subvence, ta restrukturalizace a to přeškolování pracovníků. Jednalo se o kompromis a ten kompromis eh, velice těžko vnikal na radě a na komisi. A Nám nejde o to, jakou budeme mít strategii pro dalších 20 let, jde nám o tom, jakým způsobem zde můžeme ulehčit zavírání těch nekonkurenceschopných dolů. Jedná se tedy o kompromis, Takže ono by to, sam, možná to bude tak, že prostě po roce 2010 už žádné nařízení nebude. My samozřejmě se zejména soustředíme na pracovníky, které tímto způsobem přijdou o práci. To je pro nás velice důležité. A další důležitá věc, chceme zajistit, aby byl zohledněn při princip znečišťovatelů právě u těch státních pomocí, zejména sociální a ekologické plány. Zde by se neměly poskytovat subvence podnikům, které mají jiné doly. Je opravdu důležité, aby tyto subvence byly vypláceny pouze pro nekonkurenceschopné sektory. A ne, abychom tady něk- někoho odškodňovali mm, za něco, co je on sám schopen kompenzovat v jiné oblasti. Děkuji a nyní má slovo paní Riera Madurer. Presidente, quizá mejor que hable antes o señor Enciu que hable... Pane předsedo, Snad by měl nejprve vystoupit stínový zpravodaj. Dobře, souhlasím s tím. obdobně jako eh, já tedy budu zastupovat paní Tykau, ona je stínovou zpravodajkou a protože se nemůže dnes zúčastnit, pokusím se vyjádřit tedy její myšlenky. Uhlí představuje důležitou součást energetického mixu. Využívá se různým způsobem ve státech Evropské unii. Zpravidla je to ze 30%, ze 40% v Maďarsku a někdy je to mnohem nižší procento. Důležité je to, že e, systémy těžby zajišťují 8 tisíc pracovních příležitostí a to je nesmírně důležité v průmyslových oblastech. Evropská unie dovážela více než 160 tun uhlí na výrobu tisíc tun uhlí na výrobu elektřiny a 25 tisíc tun eh, jiných druhů paliv. To je důvod, proč Evropská unie musí zajišťovat velká množství uhlí aby měla k dispozici potřebné množství eh, eh, výroba v tepelných elektrárnách poklesne o 20% a pracovní příležitosti se také sníží o 200 tisíc. A v posledních letech jsme za mě eh, zaznamenali pokles o 6,4 miliard oproti 2,9 v roce 2009. A abychom eh, a je to i v těch eh, nekonkurenceschopných dolech, protože to je jediný způsob, jak zachovat konkurenceschopnost, mít moderní vybavení. A eh, proto se snažíme zlepšit technologické vybavení, ale to je dlouhodobý proces, kterého nelze dosáhnout ze dne na den abychom modernizovali tyto eh, uhelné doly. Snažili bychom se snížit, snížit ze 3,3 na 34% na 10% a chtěli bychom k prvému desátý 2014 eh, eh, prodloužit lhůtu na prvého 9. 2022 a chtěli bychom snížit přechodné období eh, z, 15, z 14 na 15 měsíců. A neměli bychom se tedy zaměřovat pouze na uzavírání dolů, ale měli bychom zajistit jejich konkurenceschopnost. Mám otázku na komisi, protože nevím, čím ospravedlňuje skutečnost, že eh, skončení platnosti nařízení bude 31.12.2006. Děkuji, pane předsedo. Mohu tedy dát slovo paní eh, Rejre Madorela ano, děkuji, pane předsedo, budu velice stručná. Já tu vlastně sedím mezi dvěma židlemi. Patřím k těm, kteří tvrdí, že minimálně do roku 2020 bychom měli pozastavit toto uzavírání a ještě lepší by bylo zvolit termín 2022 a to proto, abychom e, zmírnili sociálně-ekonomické dopady, které uzavírání těžebního průmyslu sebou ponese, e, protože v uhelných dolech pracuje velmi mnoho zaměstnanců. Jde o životní prostředí, o ekologické důvody, o konkurenceschopnost, to nám vše leží na srdci i na srdci komise komise, která hovoří o e, roce 2014, ale proto je důležité, abychom také zohlednili, že se to bude dotýkat ztráty pracovních příležitostí, že takovéto uzavírání těžebního průmyslu do roku 2014 sebou přinese chudobu. A tyto regiony nebudou mít dostatek času na rekvalifikaci pracovních sil. Spravodaj o tom hovořil, já s tím souhlasím. A ještě dva aspekty. Za prvé je nutné, aby tato rekvalifikace byla opravdu zajištěna, takže eh, ty uhelné doly, které nejsou konkurenceschopné, se třeba stanou konkurenceschopnými, aby dovážené černé uhlí, které se prodává v Evropě, vyhovovalo i ekologickým a sociálním standardům, které klademe na evropský těžební průmysl a také náklady, které zde vznikají, souvisejí s investicemi do e, nových technologií, zejména v těch dolech, které nejsou nejmodernější a proto bych chtěla e, tento e, pozměňovací návrh ještě jednou podpořit. Kolega Gírek. Děkuji bardzo, paní... Děkuji. Já mám tři poukazy a jednu otázku kterou chci položit komisi. První poukaz. Evropská komise chce využít skutečnosti, že uhelné nařízení končí. A já nevím, kdo ji takto ovlivnil. A je to v jménu falešného dogmatu o emisích CO2. Komise prostě chce odstranit těžbu ehm, černého uhlí. A to je velice, velice nesprávná tendence. A další věc, dříve než Evropská komise to bude realizovat a jistě to zavede do Evropy nekalou soutěž, tak já se ptám, proč Evropská komise například nepřistoupí k navýšení cel pro dovoz černého uhlí z třetích zemí? protože naše doly nejsou konkurenceschopné z toho důvodu, že doly v třetích zemích jsou dotovány. A třetí věc, eh, zrušení privátních investic vede k celé řadě nehod. Například dokonce právě dnes došlo k smrtelné nehodě v polském dole. Takže takováto politika, která se týká dolů, povede k tomu, že během několika let budeme muset v této oblasti hovořit o tom, že nemáme energetickou bezpečnost. Takže chceme, eh, čemu chceme vlastně na pomoci? Zavírání anebo zvýšení konkurenceschopnosti? Děkuji a nyní pan Píper. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega zpravodaj hovořil o určitých aspektech, které jsou jakýmisi základními kameny eh, této diskuze. Byly to omily a já bych k tomu přidal ještě jeden omyl. Proč vlastně komise nezohlednila národní kompromisy o uhlí, které například existují v Německu do 2018. Proč ona k ním dala prostě datum 2014? Eh, důvod přeci není méně konkurenceschopnosti. Já si myslím, že to, co se tam vlastně vyplácí u toho černého uhlí, je tak minimální, že to konkurence hospodářskou soutěž neovlivní. Ale ta příčina je proto, že vlastně chceme z klimatických důvodů co nejdříve ukončit tuto technologii. A já se ptám, co se stane, když e, zasáhneme do toho řetězce vlastně důl a výroba energie z černého uhlí. Co se stane? Výroba energie zůstane a uhlí bude pocházet z Číny nebo z Austrálie. Když se rozhodneme, že v roce 2014 e, eh, eh, ukončíme eh, to dolování toho uhlí a elektrárny poběží i nadále, tak to bude z finančního hlediska prostě katastrofa. Takže já tento argument vůbec nechápu. Z mého pohledu je to ten největší omyl, který nás nutí dělat věci, které by z hospodářského hlediska vůbec tak problematické nebyly. Já se proto vyslovuji pro rok 2018. Regionální výbor dokonce bude požadovat rok 2020 a já bych chtěl, aby zde zůstala otevřena přinejmenším alespoň ještě jedna možnost. Já sám bydlím nedaleko jednoho dolu a ten důl je vzdálen od konkurenceschopnosti jenom o několik málo procent. Co se stane, když během příštích let přijde investor a řekne, já z toho dolu udělám konkurenceschopný důl, protože já si myslím, že ceny energie stoupají, takže já do toho investovat chci. Pro mě je to šance. V takovém případě bychom měli vlastně z evropského hlediska umožnit jisté subvence tak, aby investoři, kteří se zajímají o takovéto doly, byli z naší strany podpořeni. My je nesmíme ztrácet. Takže zde máme tedy rok 2008, 2020 a pak je pro mě velice důležitá ta možnost pomoci privátním investorům. Děkuji a nyní má slovo další řečník. Pane předsedající, rok. Děkuji, pane, předsedo. Pane předsedo. Rozpořenzení Pane předsedo, rok 2010 je poslední rok, kdy bude platit eh, takzvané uhelné nařízení a cílem je eh, zlepšit eh, konkurenceschopnost uhelných dolů černého uhlí a také zaručit eh, zásobení energiemi a dá se to velice těžko definovat. Závisí to na proměnných veličinách na trhu, závisí to na sociálních veličinách a můžeme hovořit opravdu o různých definicích. Pocházím z regionu, kde je hospodářství eh, založeno na černém uhlí. Asi 20% elektřiny se tam vyrábí z místního uhlí. Podle eh, prognóz eh, na rok 2007 vyplývá eh, skutečnost, že černé uhlí bude mít nadále velký podíl na zásobení elektřiny elektřinou. E, do 40 let se produkce zdvojnásobí a podíl e, na výroby primární energie bude e, vyšší než z ropy a zemního plynu. 470 milionů tun černého uhlí se v Evropě spotřebovává. A pokud se mají doly černého uhlí zavírat, tak v perspektivě 20 let bude e, e, potřeba alespoň e, na stávající úrovni. Z toho tedy vyplývá, že budeme odkázáni na dovozu. Proto pokládám za dobré, aby členské státy se podílely na financování rozjezdových investic chceme snížit eh, uvolňování CO2 a nové technologie umožní zaručit energetickou stabilitu v členských státech a to také umožní dosáhnout ambiciozních cílů eh, do roku 2020 vzhledem k nařízení, o kterém dnes diskutujeme. Nesmíme zapomínat, že některé členské státy se opírají právě o těžbu čer černého uhlí. A e, souhrn e, z března 2007 e, z samitu Rady umožňuje si vytvořit energetický mix v jednotlivých členských státech. A tato zásada by se mohla narušit kdyby se členské státy eh, vzdali po využití černého uhlí v energetickém mixu. Je třeba zajistit, aby tato opatření probíhala přiměřeným tempem. Jsem proto, aby odvětvová pomoc pro, na mimořádné náklady pokračovala až do roku 2030. A poslední připomínka, státní podpora při zavírání če- dolů černého uhlí. Domnívám se, že s pra- přiměřenou lhůtou by byl rok 2020. Chtěl bych eh, se ještě vyjádřit ke stanovisku pana zpravodaje hovořil o určitých tématech, která vyplynula ze zasedání stínových zpravodajů. My si spojujeme uhlí s doly a téměř automaticky s jejich zavíráním. To tu mělo zaznít a proto naléháme na to, aby eh, chom eh, ukázali veškeré aspekty a proto jsme o tom také hovořili. Děkuji, pan kolega taky se Nejprve děkuji zpravodaji za eh, pozvání eh, tínových zpravodajů a zohlednění jejich stanovisek. Jistě je třeba eh, zavřít nekonkurenceschopné doly černého uhlí. Eh, k tomu musíme přistoupit z dlouhodobého hlediska. Otázkou je, kdy skončíme se subvencemi. Komisař Almunia jakožto Eh, odpovědná osoba stanovil eh, termín 2020 do konce 2022. To ukazuje, že z hlediska konkurence schopnosti to není velký problém. Je to politická otázka, eh, ke které se kolegium různě vyjádřilo o proti názoru příslušného komisaře a předsedy komise. Eh, učinili jsme různé dohody, pro eh, Německo je rozhodující rok 2018, jakožto liberál jsem nebyl zrovna nadšený, že se bude těžit tak dlouho. Teď je ale situace taková, že jsme se zaměřili na to, že mnohé eh, smlouvy, přechodná ustanovení se na to zaměřila. Konec těžby 2014 by mohl vést a pravděpodobně povede k větším nákladům než pozvolné uzavírání k roku 2018 a to daňovým poplatníkům nemůžeme vysvětlit. Jak to můžeme vysvětlit? To jsou takzvané eh, náklady eh, na věky, protože zastavení produkce v mnoha státech, jako v Polsku, Eh, bude potom eh, inovativní návaznost, která bude konkurenceschopná. V Německu to asi tak nebude možné, ale to jsou eh, takové náklady na věky, protože je třeba udržovat eh, i uzavřený eh, důl. některá opatření byla dovedena ad absurdum, když tedy uzavřeme doly k roku 2014, a to ještě nehovořím o sociálních dopadech. To je také téma, ale spíše jde o modernizaci v některých zemích, ale zejména tedy o ty udržovací náklady. A poslední otázka. Všichni jsme před několika dny jásali, když se podařilo zachránit Eh, horníky v Chile po té, co e, po několika měsících v temnotě spatřili zase světlo světa a tato technologie e, je, e, pochází z Německa a nevznikla by, kdybychom neměli těžební průmysl. Je to tedy aspekt inovací a výzkumu, který musíme zohlednit. Kdybychom ze dne na den zrušili tento výzkum, tak potom bychom ztratili tuto vedoucí pozici na tomto speciálním trhu a Nejde tedy jenom o tradiční technologie, ale o vysoce inovativní. Proto bychom chtěli eh, podpořit tento návrh do roku 2020. Děkuji a nyní dávám slovo kolegovi Hansdorfovi. Thank you, Chairman. Only three points. Pane předsedo, mám pouze tři komentáře. Za prvé, musíme si zde ujasnit pojem konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost je pojem, který je vykládán různě. A proto bych eh, chtěl upozornit na důležitost lepšího pochopení pojmu konkurenceschopnost. Měli bychom ho chápat eh, v kontextu společenském, nikoli pouze v kontextu finančním. Za druhé, Musíme se vyhnout tomu, aby tuto politiku ovlivňovali lobbysté, protože některá taková opatření mohou vést eh, k aktivitě lobbystů, například uzavření Borkutak, uzavření dolů v 90. letech. Toto eh, uzavření bylo také ovlivněno tlakem lobbystů eh, ropného průmyslu. A hovořili o tom, vlastně bylo to pod záminkou toho, že ten důl není konkurenceschopný. Nicméně byly zde naprosto katastrofální dopady. Eh, region neměl jiné pracovní, schopno, eh, jiné pracovní možnosti. Pro region, region nemá ani dobré klimatické podmínky a míra nezaměstnanosti prudce narostla. Třetí komentář. Co by se stalo, pokud bychom uplatnili toto kritérium konkurenceschopnosti na obnovitelné zdroje? Protože všechna obno, všechny obnovitelné zdroje by, byly, by musely být podle těchto podmínek považovány za nekonkurenceschopné. Takže já si myslím, že zde měříme dvojím metrem. Navíc je také dobré zmínit to, že některé obnovitelné zdroje mají velice velký dopad na životní prostředí. Uveďme si příklad eh, laughing gas. Také bych, eh, myslím si, že nejprve si musíme tedy vyjasnit pojem konkurenceschopnosti. A myslím si, že bychom měli investovat, pokud je to možné, do zlepšení výkonu, do zlepšení výkonnosti těchto uhelných dolů. Měli bychom a také zlepšit i podmínky pro místní pracovníky. Děkuji. Ganz herzlichen Dank. Jetzt... Velice děkuji. A nyní, abych zase něco nepopletl, tak bych rád udělal slovo komisi. Je zde za komisi paní Lemaň? Prosím, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, jen několik upřesnění k otázkám, které zde padly. Současné nařízení, které se uplatňuje v uhelném sektoru, je to nařízení 1407 2002, jeho špatnost skončí koncem letošního roku. Takže není to nějaká iniciativa ze strany komise, která vznikla z ničeho nic. Jde prostě o to, jak to bude vypadat eh, po roce 2010, tedy v roce 2011. Budeme mít nový text, nebo jak se to upraví. Pan zpravodaj hovořil o to, že pokud eh, nový text nebude, tak prostě budou v platnosti obecná pravidla pro státní podporu. Dobře víme, jaké jsou obtíže tohoto sektoru a proto jsme přišli s návrhem nařízení. Abychom nějakým způsobem upravili budoucnost sektoru pro roce 2010. Jako datum je tam rok 2025. Komise postoupila k posouzení dopadu Ona si také vyslechla názor eh, stran, kterých se to dotýká a potom vypracovala kompromis, které se týkaly lhůt. Zohledňuje to sociální aspekty, zohledňuje to environmentální aspekty. A ráda bych ještě podotkala, že ty subvence pro uhlí jsou subvence, které se neposkytují například obnovitelným zdrojům energie. A to samozřejmě vede k jistému narušení, protože odvětví uhlí má jakousi výhodu. Tento typ operačních podpor při uzavírání může být pouze něco přechodného a degresivního. Máte ještě nějaké otázky? Ano, říká pan předseda, já bych rád položil jednu otázku. Vy jste říkala, že došlo k posouzení dopadu. Výsledkem posouzení byl rok 2018. Je to tak správně? To by mě opravdu ještě zajímalo, protože jsem tam slyšel na to rozdílné názory. Ano, to posouzení dopadu. Tam byla ta lhuta rok 2018, ale pro tu aplikaci těch mimořádných podpor, tam to byl rok 2025. Děkuji a nyní má slovo pan Žado. Děkuji, zcela krátce protože tam došlo k tomu, že jedna otázka byla položena několikrát. To nařízení se týká investičních podpor. A to je vlastně stálým cílem mnoha členů zde ve výboru. Totiž to, aby státní podpory byly vždy inovačními, eh, promiňte, investičními podporovany. Takže kdybyste mohl jasně říci, jasně říci, na co se to vlastně vztahuje. Ono se to vztahuje na podpory pro uzavírání pro nekonkurenceschopné doly. Lhuta je 1.9.2014 a pak je možné poskytovat ještě dodatečné podpory až do roku 2026. V příloze je seznam Jsou tam uvedeny i sociální náklady a environmentální náklady, pomocí kterých je to možné kompenzovat. A toto nařízení neobsahuje investiční subvence například pro výzkum, výzkum ložisek uhlí. Takové opatření existuje v současném nařízení, ale členské státy toho nikdy nevyužili. Děkuji vám. Pan Žado, ještě já nemám otázku. Já bych chtěl na závěr říct si pouze to, že jsem pozorně vyslechl názory kolegů a jejich komentáře. A samozřejmě naše doly nebo uhlí z našich dolů by nemělo mít nahrazeno uhlím dovezeným, protože pokud jsou doly, tak mají povinnost v tom smyslu, že nesmí využívat dovoz uhlí. Já rozhodně nechci, aby došlo k tomu, že necháme padnout celé regiony. Já sám z podobného regionu pocházím, kde jsou obdobné problémy a dobře vím, co to znamená, když region závisí na státní pomoci. když dochází k zavírání podniku. Takže ono je vždy důležité zohlednit potenciál veřejných prostředků a u určitých dolů bude prostě nutné přispoupit k uzavření a pomocí těch peněz dáme regionu jinou perspektivu. Děkuji velice všem kolegům, kteří vydrželi až doteď a přeji všem krásný večer. A ještě lhuta pro pozměňovací návrhy, čtvrtek 12 hodin. Pozor, pouze v angličtině. Děkuji. C'est plus...